Good afternoon, colleagues. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové. Začneme dnes odpoledne práci bodem číslo 14. Úmluva OSN o právech dítěte a EU. Výzvy a příležitosti pro práva dítěte, včetně práv uprchlíků a migrační krize. Čeká nás výměna názorů s panem Benjamem Davidem Mezmurem, předsedou výboru OSN pro práva dítěte. Než začneme, ještě drobné oznámení. Pokud vím, máme tu návštěvníky paní Ferrara, takže srdečně vítám naše mladé hosty vzadu. Vítejte na zasedání našeho výboru, kam vás pozvala paní Ferrara. And now we come to our guest. A teď už náš dnešní host, pan David Mesmer. Abych uvedl jeho prezentaci, řekl bych, že v listopadu 2014 Evropský parlament přijal usnesení ke 25. výročí úmluvy OSN o právech dítěte. Toto usnesení stanovilo naše priority a doporučení v této oblasti. Od té doby bylo mnoho doporučení implementováno na úrovni EU. Uvedu příklad. Loni v květnu byla přijata směrnice o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými či obviněnými osobami v trestním řízení. Věnoval se tomu tento výbor a věřím, že o tom kolegové budou hovořit i dnes tomto kontextu a v návaznosti na toto usnesení výbor, eh, tedy koordinátoři Libe, rozhodli pozvat předsedu výboru OSN o právech dítěte. Budeme hovořit o interních i externích aspektech politik souvisejících s právy dítěte a pozvali jsme tedy i členy podvýboru pro právo druhá. Účastnili se tohoto tématu a budou o tom s námi diskutovat dnes. Věříme, že Diskuze s panem Mezmurem nám poskytne příležitost projednat poslední normativní vývoj v OSN, co se týče práv dítěte, včetně kontextu uprchlíků a migrační krize. Budeme také slyšet pohled pana Mesmura k posledním návrhům o reformě dublinského, na reformu dublinského systému. Dám tedy nyní slovo panu Mesmurovi a po této prezentaci nás čeká debata. Pane Mesmure, vítejte mezi námi, máte slovo. Děkuji vám. Je pro mě velkým potěšením být zde s vámi všemi. Jsem si jist, že toto setkání bude přínosné pro obě strany, že já budu moci načerpat mnoho podnětů od vás, vy načerpáte podněty ode mě. Chci také poděkovat členům Evropského parlamentu, který, kteří umožnili toto setkání. Nechci považovat nic za samozřejmé. Musím říct pár slov o výboru o právech dítěte. Máme 18 nezávislých expertů, vznikli jsme díky úmluvě o právech dítěte. Když tento výbor vznikl v roce 1991, měl pouze 10 členů, ale práce výboru narůstala a členství bylo rozšířeno. Co děláme jako výbor? Naší hlavní úlohou je revidovat zprávy členských států. Všech 196 států předkládá pravidelné zprávy a na, zá- na základě těchto zpráv, které jsou poskytnuty, revidujeme situaci práv dítěte v těch konkrétních zemích. Země poskytují zprávy nejen o pokroku, kterého dosáhly při implementaci úmluvy, ale také hovoří o výzvách, kterým čelí a příležitostem a hovoří o příležitostech, které mají pro řešení těchto výzev. Umluva o právech dítěte je velmi úspěšný dokument, jediný mezinárodní dokument, který ratifikovalo všech 196 států a zároveň je dnes Tady budeme také diskutovat o usnesení, které, nebo v kontextu usnesení, které přijal tento parlament v listopadu 2014. Toto usnesení uvítalo úmluvu. My monitorujeme nejenom úmluvu o právech dítěte, ale také volitelný protokol o dětské pornografii, dětské prostituci a také revidujeme situaci z hlediska zapojení dětí do ozbrojených konfliktů. Jak víte, máme také volitelný protokol o individuálním mechanismu podávání stížností. Ten vstoupil v platnost v roce 2014, má dnes 29 ratifikací a když jsem se naposledy díval, 12 členů z, těch, z těchto, kteří ratifikovali, je z EU. Úmluva vytvořila jakýsi lepší prostor pro děti. Zlepšila situaci dětí oproti roku svého přijetí 1989. Ale neplatí to pro všechny děti. Pořád je pravdou, že pořád je hodně dětí, které jsou diskriminovány, jsou ve složité situaci. Přístup ke zdravotní péči, přístup ke vzdělávání je stále velkou výzvou, a to nejenom v rozvojových, ale i rozvinutých zemích. Vedli jsme konstruktivní dialog se státy. Do těchto konstruktivních dialogů se zapojují delegace, multisektorové delegace na vysoké úrovni, jsou přítomny v Ženevě a představují zprávu, zahajují dialog s výborem pro práva dítěte. Prakticky každý dialog v rámci úmluvy o právech dítěte trvá 6 hodin a až 6 hodin. Myslíme si, že to jasně ukazuje, že ta úmluva o právech dítěte je stále ještě pokračující úkol, probíhající práce. Žádná země světa podle nás není ani zdaleka blízko plné implementaci úmluvy o právech dítěte ve všech oblastech. Tím se dostávám k dalšímu bodu. Použití této úmluvy se nevztahuje jenom na občany, ale na všechny děti v rámci jurisdikce daného státu. Neříkám to proto, že to říká náš výbor. Říkám to proto, že článek 2 úmluvy o právech dítěte jasně stanoví tuto povinnost. Kromě naší úlohy revidovat zprávy členských států dostáváme také individuální stížnosti podle volitelného protokolu k, o stížnostech, ale také chceme vyzdvihnout vývoj. V roce 2014 jsme vedli diskuzní den o právech dětí a digitálních médiích. Je to vlastně seminář či konference, který, kterou jsme věnovali novým problematikám. Děláme to každé dva roky. V roce 2016 jsme měli den diskuzí zaměřený na práva dětí a zdraví, zdravé životní prostředí. Chápete, že to je také relevantní z hlediska klimatických změn. Chápu, že dnes bude hlavní téma zřejmě migrace, takže v zájmu dobrého využití času se k tomu hned dostanu. Máme tu několik premis. Za prvé, když hovoříme o migraci, stejně jako v případě vzdělávání a tak dále, máme tu právní závazky, právní povinnosti, které vyplývají z úmluvy. Členské státy, státy strany úmluvy se k tomu dobrovolně zavázali a myslím, že to je důležité východisko. Každá země, tedy ty země, odkud děti odcházejí, kudy procházejí a kde eh, se ucházejí o azyl, mají povinnost je chránit. To chci předeslat. Když jsem řekl, že článek 2 mluví o dětech v rámci jurisdikce daného státu, ne na základě občanství či státní příslušnosti, tak jsem se vstával vlastně k tomu. Máme tu zvláštní zprávy o právech migrantů a, a o krizových situacích, ale chtěl bych předeslat, že z pohledu práv dítěte v podstatě máme krizi. Zažíváme krizi a je to krize v důsledku těch čísel, porušení práv, počtu porušení práv, ale také ty případy porušení práv jsou plošné. Nejde jen o jedno, dvě práva, je to porušování na mnoha úrovních. Ale hlavní důvod, proč zažíváme krizi, jak se domnívá výbor, je to, že jsme nedokázali účinně zareagovat na tu migrační krizi, která nyní probíhá. Já to stručně vysvětlím. Chtěl bych se vyjádřit k několika formulacím, které se týkají migrační krize. Když migranti se dostávají do cílové země, například eh, jako nelegální migranti, výbor se domnívá, že pojmy jako nelegální migranti nebo nepovolený vstup nejsou konstruktivní. I když uznáváme pokrok, který, která byla dosaženo ve členských státech EU, tak úhel pohledu zaměření na bezpečnost v migračních politikách často vede k porušení práv dítěte. Nejprve podívejme se na věk, učení věku. Výbor pro práva dítěte aplikuje úmluvu a úmluva se vztahuje na určitou věkovou kategorii. Věk u dětí hraje velmi významnou roli. Jde o osoby mladší 18 let, pokud není určeno jinak. Dále, jaké jsou metody určování věku? Je potřeba, aby se tomu členské státy velmi konkrétně věnovaly. Výbor dospěl k závěru, že praxe učování věku vychází z několika disciplin, jde o zapojení sociálních pracovníků, psychologů a tak dále. A když dojde ke zdravotnímu testování, je potřeba používat neinvazivní metody. Dále nediskriminace a právo být slyšen. Státy mají povinnost zavést opatření, která bojují proti diskriminaci z jakýchkoliv důvodů a musí tedy bojovat proti xenofobii, rasismu, diskriminaci a tak dále. Musí také realizovat programy, pro zlepšení povědomí a řešení negativního vnímání migrantů. Pokud jde o nejlepší zájem, a to je kriticky důležité, výbor se domnívá, že pokud by úmluva o právě dítěte měla nějaké podtéma, nějaké dílčí téma, tak by to znělo, aby nejlepší zájem dítěte byl prvořadým zájmem. Často státy hovoří o tom, jak uplatňují nejlepší zájem dítěte v politikách. Není to jenom hmotně právní otázka, ale je to také procesní otázka. Konkrétně bychom se měli věnovat nejlepšímu zájmu dítěte ve všech postupech, které třeba vyplývají ze zadržení jeho rodičů, návratu či deportace. Státy by měly v legislativě i praxi jasně ukázat, že princip nejlepšího zájmu dítěte je prvořadý před administrativními či jinými aspekty. A je také potřeba smysluplným způsobem určit ten nejlepší zájem dítěte. Tady je důležité, aby děti byly zapojeny. Jak můžete určit nejlepší zájem dítěte, když si nevyslechnete jejich názor? Je třeba tedy toto právo vnímat jako nezávislé, ale také kriticky důležité. Které, kolik usnesení, manifestů a jiných deklarací a právních aktů v Evropské unii vychází z práva dítěte, aby bylo slyšeno. Dále otázka identity, otázka kriticky důležitých dokumentů pro slučování rodin, relokace a tak dále je také potřeba určit eh, celou řadu kritických otázek a je potřeba řešit eh, zneužívání, pašování, převaděčství a tak dále. Tím se dostávám k dalšímu tématu násilí na, dětech, včetně obchodování s dětmi. Většina nezletilých osob bez doprovodu zažila velmi těžké případy násilí. Stali se jeho oběťmi. Takže i tato okolnost je velice kritická. Některé děti byly obětí pracovního vykořišťování, v některých případech sexuálně zneužívány či traumatizovány. Násilí, kterým prošly, také musí hrát velmi významnou úlohu z hlediska ochrany. Jakou ochranu mají, na jakou mají nárok, na jaký status mají nárok. Tím se dostávám k souvisejícím otázkám poskytování služeb, vzdělávání, zdraví, zdravotní a sociální služby. Vysoký komisař OSN pro lidská práva UNHCR vydal zprávu, která zněla ti, na které se nedostává vzdělávání uprchlíků v krizi. Nebudu vás nudit čísly, která jsou v tomto dokumentu uvedena, je jich hodně ale jedno z hlavních sdělení je, že podle zprávy pouze polovina dětí uprchlíků má přístup k primárnímu základnímu vzdělávání oproti globálnímu průměru více než 90 Takže ta krize ve vzdělávání je krizí v rámci krize a do určité míry může být chápána jako tikající časovaná bomba. Takže jakou budoucnost tyto děti mají? Jaké příležitosti budou mít? aniž by dosáhli nějakého vzdělání. Dále slučování rodin. Chápeme, že to je také velmi kritický aspekt. A bylo dosaženo již značného pokroku uvnitř EU, ale také si uvědomujeme, uvědomujeme že i v EU se toto pravidlo uplatňuje nerovnoměrně. Pokud je člověk občanem, podle směrnice z roku 2003 jsou pravidla pro slučování rodin harmonizovaná, ale náš pohled je ten, že tyto směrnice často uplatňují výjimky z obecného pravidla. Některá ustanovení jsou povinná pro členské státy EU, ale jiná pravidla jsou volitelná či dávají členským státům velký manevrovací prostor. Výbor pro práva dítěte to věnuje, to pozoruje velmi kriticky, protože může dojít k případům, kdy v kontextu slučování rodin jsou práva dětí porušována. Než to uzavřu, pane předsedo, ještě pár bodů. Pokud jde o procesní záruky. Myslíme si, že imigrace v kontextu práv dítěte by neměla být důvodem k odnětí svobody. Nemůžeme eh, akceptovat žádný případ, kdy je možné chránit zájmy dítěte a zároveň odebrat osobní svobodu. Je potřeba přistupovat k jiným pravidlům. Zjišťování nejlepšího zájmu dítěte a regularizace, legalizace, je, to je potřeba stanovit v legislativě. Dále děti musí mít přístup k soudním opravným prostředkům a administrativním správním opravným prostředkům v případě, že rodiči jsou zadrženi nebo jim hrozí vyhoštění a podobně. Dále otázka řádného procesu a spravedlivých procesních záruk. Jako výbor doporučujeme, aby migrační postupy, migrační řízení, včetně eh, zahnující děti, byly prováděny eh, vstřícně vůči dětem, genderově eh, se zohledněním genderové situace a podobně. Věříme, že v mnoha cílových zemích nejsou migrační rozhodnutí uzavírána podle standardů vyplývajících z úmluvy o právech dítěte. Aby ten proces byl citlivý vůči dětem v praxi, je potřeba, aby pracovníci v první linii měli potřebné kapacity, znali práva dětí a normy ochrany. To znamená všichni pracovníci, kteří pracují pro děti a s dětmi. A pokud jde o děti bez doprovodu nebo ty, které se by byly odděleny od rodičů na základě úmluvy, státy musí přijmout nezbytná opatření, aby zajistili ochranu nejlepšího zájmu dítěte. To znamená také zajistit opatrovníky, dohled národních orgánů pro ochranu dětí. To je klíčové pro podporu nejlepšího zájmu dítěte. V zájmu času řeknu pár slov na závěr. Hlavní sdělení, které chceme předat. Evropská unie, členské státy EU hrají významnou úlohu v oblasti práv dítěte. Mohu uvést dlouhý seznam důvodů, proč jsme o tom přesvědčeni. Úmluva byla navežena Polskem. A mnoho členských států EU nejen podporuje právo dítěte ve své justici na svém území, ale také mimo ně. Mnoho zemí mimo hranice Evropy se dívá na EU, hledají inspiraci, dobr, dobré postupy, osvědčené postupy, které vyplývají z činnosti členů EU. Mnohé členské státy ratifikovaly úmluvu bez výhrad a to je jasný, jasná indikace politické vůle. Ale otázka zní, jak poměřujete politickou vůli. Je to na základě ratifikace či podávaných zpráv, či na základě členství v Radě pro lidská práva? Nebo jisté partnery Grulaku, který sponzoruje výroční, eh, sponzoruje výroční den lidských práv, nebo to zachází mnohem dál. Jsme přesvědčeni, že je to ta poslední možnost. Zachází to mnohem dál. Jde o respektování nejlepších zájmů, koordinaci, alokaci nezbytných zdrojů. Jedná se o zajištění, že veškeré politiky, veškerá legislativa mají ve svém jádru agendu práv dítěte. Například bychom neměli slučovat genderovou agendu a agendu práv dítěte. Mají společné body, ale není to totéž. Neměli bychom z práv dítěte dělat jen nějakou poznámku pod čarou. Měli bychom je vyzdvihnout do samotného textu. Tři doporučení. Za prvé, musíme, umí, musíme postavit do ústředí nejlepší zájmy dítěte. Nejen kolektivně zájmy dětí, ale jednotlivých dětí. Musí to být v ústředí politiky, tvorby práv, tvorby zákonů. Jsem rád, že mám výbornou příležitost pohovořit tady před poslanci Evropského parlamentu. Jsem povoláním právník, velmi mi na tom záleží, ale práva dětí hrají opravdu velmi významnou úlohu. Ne automaticky, ale záměrně článek 4 úmluvy hovoří o tom, že strany úmluvy podniknou legislativní, administrativní a jiná opatření. A na prvním místě jsou legislativní opatření, protože legislativa hraje velmi významnou úlohu při realizaci, ale také občas při porušování práv dítěte. Takže správné nastavení legislativy má potom širší efekt, dalekosáhlý defekt, dalekosáhlý efekt při realizaci úmluvy o právech dítěte. Brzy dojde k přijetí aktů na úrovni EU, které se také dotýkají práv dítěte. Myslíme si, že by to mělo vyslat jasný signál ve smyslu dodržování norem práv dítěte, ale také je třeba zdůraznit integrované systémy ochrany dětí. O tom komise hovořila v květnu 2015, představila tento návrh. Rádi bychom, aby se tyto pokyny přenesly do AKI Evropské unie staly se součástí evropské politiky. Základní pravidla v kontextu vzdělávání, zdraví a migrace. Za prvé, prvořadým musí být nejlepší zájem dítěte a pravidlo číslo dvě. Vždy pamatujte na pravidlo číslo jedna. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Celá řada kolegů by ráda vystoupila s připomínkami a respektive položila otázky. Paní Kingal, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se zmínila o některých otázkách, o kterých také hovořil pan Mezmur, kterého tady velice vítáme a děkujeme, že jste se dostavil do našeho výboru, abychom diskutovali o vaší velice informativní prezentaci. Já eh, jsem mluvčí pod výboru pro lidská práva a zabýváme se se jména právě dítěte v tomto podvýboru. Zmiňoval jste se v prvé řadě o otázce práv dítěte v kontextu migrace a já jsem eh, velice ráda, že mohu zdůraznit, že jste také hovořil o otázce vzdělávání v souvislosti s dětmi, které migrovaly s dětmi uprchlíků, protože přibližně 50 z 30 milionů jsou uprchlíci, kteří jsou interně přemístěny a mají děti a je to velice důležitá otázka jak zajistit eh, její péči o ně a vzdělávání. Neměli bychom ztrácet celé eh, generace, které nebudou mít přístup ke vzdělávání. A jediná možnost, aby později mohli zahájit naprosto běžný život, aby se mohli vrátit nebo prostě začít nový život, jedinou možností, jak je zachránit před různými nebezpečími. Je to, že jsou oběťmi radikalizace různých konfliktů nebo eh, otroky dětské práce a je to určitým způsobem propojeno. Proto bych jako druhou otázku eh, vznesla otázku dětské práce. Mám některá čísla a týká se to 120 milionů dětí mladších 14 let, eh, které jsou oběťmi dětské práce. A v mnoha případech jsou to ty nejhorší formy jsou to otrokářské postupy, jsou to dětští vojáci, je to, jsou to případy sexuálního zneužívání a myslím, že je třeba udělat mnohem více, abychom ochránili tyto děti, ať žijí kdekoliv na světě. Začátkem jste se zmiňoval o otázkách dětí v ozbrojených konfliktech. Víme, že 10 tisíc dětí mladších 18 let slouží v ozbrojených složkách. Musíme řešit eh, tyto otázky a dále jde o otázky, které nejsou přímo propojeny, ale jsou strojem obav a O, o těch eh, hovoříme i dnes na půdě našeho výboru. Je to otázka, jak můžeme bránit zájmy dětí v souvislosti s internetem, jak je chránit před radikalizací, jak ubránit jejich práva eh, ve vztahu ke kyberšikaně. Mám konkrétně otázku, co můžete, tedy váš eh, výbor, učinit, aby bylo možné dosáhnout eh, kompletního naplnění této úmluvy. Tedy kde vidíte ještě ty hlavní výzvy, které stojí před vaší činností? Děkuji. Natalie Griesbeck bude hovořit za, za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Chci velmi poděkovat panu předsedovi výboru OSN pro práva dítěte. Jsem ráda, že mezi nás přišel a chce s námi vést dialog. Jsem tomu velmi ráda, protože problém který jasně připomněla moje kolegyně Kinga Gall. Ty problémy jsou tak obrovské, rozmanité a zároveň zasahují velkou oblast, existují nejen mimo EU, ale také uvnitř EU. Jsem tedy ráda, že tu usilujeme o větší dynamiku a větší soustředění sil na řešení tohoto problému. Děti jsou zranitelné už z vlastní podstaty a jak jste připomněl, pane předsedo, je třeba postavit ochranu dětí do ústředí našich činů a našich kroků, do ústředí legislativního konání. Pane předsedo, vy jste samozřejmě mluvil také o situaci dětí v kontextu migrace a dnes na území EU jde o velký počet dětí. Já bych byla ráda, kdybyste se možná vrátil k těm dvěma, třem prioritám, které vám v této oblasti připadají klíčové z hlediska evropského kontinentu, tedy jaké jsou priority v tom oceánu otázek. Na které prvky je třeba se podle vás zaměřit, abychom zorganizovali efektivní ochranu? Dále druhá velmi stručná otázka, možná typicky francouzská. Vyjádřím se ke stanovisku, které jste vydal v roce 2016. Jde o ochranu dětí ve Francii. Zdůraznil jste některé nedostatky v přístupu k justici pro děti, mechanismus justice pro děti, tělesné tresty a podobně. Jak následu, jaký následuje dialog po tomto stanovisku? A třetí obecnější otázka. Zahajujeme práci na boji za ochranu dětí na internetu také v kontextu dětské pornografie. Můžete také poskytnout svůj pohled na tuto problematiku jakožto předseda výboru. Děkuji. Okay, thank you. Next is... Děkuji. Katrin. Další paní Činiči byla s pravodajkou pro záruky pro děti. Takže máte slovo, Katrin. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych srdečně přivítat pana Mesmůra a ráda bych mu také velice poděkovala za úvodní přednášku. Řekněme to takto. Když posloucháme, tak jsem jistě nebyla sama, která měla dojem, že je to jako hudba v našich uších. I ostatní kolegové v parlamentu to stále znovu říkali, že v centru pozornosti jsou práva dítěte i na základě současných zkušeností. A já jsem absolutně přesvědčena o tom, že ochrana dítěte musí být základem evropské politiky a samozřejmě i v těch jednotlivých členských státech. Místo předseda Timmermans a komisařka Jourova eh, o tom hovořili na plenárním zasedání a my jsme i jinak s nimi v kontaktu, abychom zajistili, že ochrana dítěte bude v centru pozornosti. Hovořil jste o mnoha důležitých úkolek. E, také celou řadu bychom mohli ještě dodat, ale já jsem měla tu čest, že jsem se podílela e, na vypracovávání směrnice o dětech v trestních řízeních a děkuji všem, kteří mi přitom pomáhali. Je to tedy první svého druhu v této oblasti a šlo o práva, e, o kterých se také hovořili která jsme uplatňovali a to, že se musí opírat eh, při trestních řízeních. Tady jde o každého jednotlivce, o každé dítě nebo mladistvého, eh, kteří mají zvláštní své vlastnosti, svá specifika, k kterým je nutné přehlí, přihlížet. Budu velice stručná bez účasti specialistů, bez podpory rodinných příslušníků. Je třeba zkoumat možnosti obhajoby práv eh, dětí cestou vzdělání, ale vazba to je až eh, to poslední eh, řešení, když chceme bránit práva dítěte. Jsem tedy proto, abychom se zaměřili především na děti. A nyní děti, kteří se sem dostávají cestou migrace. Dnes se musíme opravdu zaměřit na toto téma. Evropská politika, politika v jednotlivých členských státech se musí zaměřit na skutečnost, že migrant je v prvé řadě dítě. Jistě přichází jako uprchlík, ale v prvé řadě je to dítě a je třeba zajistit veškerou ochranu, zejména děti bez doprovodu potřebují právní ochranu, psychologickou ochranu, je třeba se postarat o jejich integraci a to od samého začátku, kdy se dostanou na naše území. Je třeba, aby se o ně staral kvalifikovaný personál, za pomoci nevládních organizací, které mohou v této oblasti opravdu velice pomoci. Je třeba doprovázet dítě tedy na celé cestě. Co se týče nezletilých bez doprovodu, tak tady vidíme také ty problémy, že nosí prostě zmizí v loňském roce to byly desetitisíce, které e, zmizely z centra pozornosti v mé zemi, v Itálii jsme e, dělali sice mnoho v této oblasti, ale bylo to pět tisíc, to je obrovský počet a je třeba je řádně identifikovat. A to je jeden z prvních problémů, který se nám nedaří, když se nám nepodaří identifikovat nezletilého, tak nevíme, kam se vydává. Děkuji vám ještě jednou za návštěvu a chci zdůraznit, že toto je nesmírně důležité téma. Musíme řádně identifikovat mladistvé a je třeba, abychom je potom dále doprovázeli, sledovali a zabránili tomu, aby eh, byli vykořišťováni aby se dostali do nebezpečí. Toto nebezpečí je právě u těch nejmenších. Ráda bych si vyslechla k tomu váš názor, ale u příležitosti 25. výročí vaší úmluvy jsme eh, navrhli s kolegy návrh usnesení. V Evropské unii bychom se chtěli zasadit o to, aby byla ratifikována tato úmluva. Musíme se ještě mnohem více snažit prosazovat tyto evropské zákony, které potom musí převzít členské státy. Ráda bych tedy věděla váš postoj k tomu. Děkuji. Thank you, Chairman. I have... Děkuji, pane předsedo. Mám eh, dvě otázky na pana Mezmura v mé zemi, ve Finsku více než 70 žadatelů o azyl, kteří tvrdí, že jsou nezletilí bez eh, doprovodu, byli nakonec starší 18 let. A takže je tady eh, eh, určitý rozptyl. Tento počet je asi ještě vyšší. A jsou to tedy eh, lidé, kteří jsou očividně starší a jsou podrobeni takovýmto testům. Obdobná je situace i v ostatních členských státech. Myslím, že je jasné, že dochází k zneužívání té koncepce nezletilých bez doprovodu a eh, veřejnost je potom eh, rozlobená a cynická. A není to v zájmu společnosti a ani těch žadatelů o azyl, zejména těch, co jsou opravdu děti a potřebují ochranu. Z vašich úvodních poznámek mi bylo naprosto jasné, jaký je váš postoj k zkoumání věku. Co tedy navrhujete? A ještě jednu otázku. Zdá se, že jste tedy eh, proti zadržování dětí za jakýkoliv okolnosti, ale přesto jsou tisíce mladistvých, které někde zmizely. Ti, co to je někdy spíše pravidlo eh, nezávisle na věku a to nemůže být v zájmu nikoho, včetně těch dotčených osob. Jak tedy chcete zabránit těmto případům, že tyto osoby eh, zmizí, aniž by byly tedy zadrženy? Děkuji. Není tu tlumočení do finštiny, já jsem to měl oznámit na samém začátku. Máte tlumočení, je to v pořádku, já jsem se o tom měl zmínit, eh, o těch jazycích, kde není eh, tlumočení. Teď má slovo Cornelia. Děkuji. Skonstatoval jste, že se nikde kompletně neuplatňuje vaše úmluva v žádné části světa. uváděl jste velmi mnoho příkladů a řekl jste, že se z toho musí stát průřezový úkol dbát na práva dítěte, ale není možné práva dítěte oddělovat od jiných práv. Děti jsou sice ne vždy, ale součástí rodiny. A myslím, že je třeba přemýšlet i o tom, jak eh, hodnotit práva rodin. Jistě právem jste řekl a já jsem stejného názoru, že není eh, možné vzít děti do vazby nebo uvěznit. Eh, nemůžeme na to ani pomyslet, že bychom mohli poslat děti do vězení. My samozřejmě tento postoj podporujeme, že není možné poslat děti do vězení ale rodiči vlastně také ne, nebo? To je otázka. Ono to spole souvisí a musíme obecně přemýšlet o tom, jak se stavět k uprchlíkům, k žadatelům o azyl. Jistě dítě je důležité, ale musím říct si, že se na to musíme dívat v celkovém kontextu. To se mě hodně dotýká, protože se domnívám, že ani dospělí nepatří do vězení, samozřejmě pokud se nedopustili nějakého hrozného zločinu, to je potom jiná situace. Mám dvě otázky. Jeden kolega již řekl, že e, zmizela celá řada dětí, e, umřeli e, žízní na poušti byly využity k obchodování s orgány, Kosovu došlo k vykořišťování, utopili se jistě, k tomu všemu dochází. A já mám otázku. Co si myslíte, co musíme udělat, abychom tomu zabránili, abychom tomu skutečně zabránili. A také se domníváte, že bychom neměli vážně přemýšlet o tom, abychom eh, eh, etablovali právo na bezpečnou cestu do EU nejenom pro děti, ale i pro dospělé. A potom další věc, eh, ta, eh, co mě eh, zajímá, je dostěhování rodinných příslušníků, slučování rodin. Vím, že z Afganistanu cestují velice často jednotlivci s cílem pozdějšího slučování rodiny. Například v Německu máme zákon, kdy je možné zajistit slučování rodiny až po roce. V jiných zemích je to obdobné. Snad byste mohl něco říci na téma slučování rodiny. Co je třeba upravit podle vašeho názoru v budoucnu na úrovni EU abychom mohli opravdu udělat krok vpřed. A za třetí, hovořil jste o tom, že je zapotřebí zajistit pro péči o děti z migrantů specifický odborný personál. Co to znamená? Dovedeme si představit, že v hotspotech, v různých zařízeních budou kontaktní osoby pro děti, nebo tam budou eh, platit eh, úpravy na ochranu dětí, nebo máte úplně jiné návrhy? Tak to by mě ještě zajímalo. Eh, Děkuji. Kristýn. Eh, Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo, že jste přišel do našeho výboru. Je nám velkou ctí moci vést dialog s vámi na téma práva dítěte. Je to klíčová problematika. Mám několik otázek, poměrně konkrétní otázky. Nevím, jestli mi budete moci odpovědět dnes, ale přece jenom by to bylo určitě zajímavé. Máte čísla o počtu dětí, které jsou vytrženy z kořenů a dostali se eh, do kriminálních sítí, stali se obětí obchodu s lidmi, co mohou dělat státy jako členové úmluvy, abychom chránili tyto děti v rámci boje proti obchodování s lidmi. Zejména ochrana dětí je v tomto kontextu téma, kterému jsme se také nedávno věnovali a měli jsme k tomu návrhy. Dále, za druhé, jak můžeme řešit problém, který je celosvětové povahy, eh, totiž eh, odnímání osobní svobody. Existuje nějaká alternativa? Kolik zemí se toho dopouští? Pak mám ještě třetí otázku. Jedno šetření BBC odhalilo, že syrští uprchlíci, děti uprchlé ze Sýrie pracovali eh, v různých dílnách. Je to rozšířený fenomén, který byl zjištěn v Turecku a chci se zeptat, jestli tu dochází k nějakému vývoji, jestli se to dotýká i jiných zemí, jestli se něco děje v tom smyslu, aby toto pracovní zneužívání skončilo. Ještě jednou děkuji, že jste přišel. Děkuji, uh, Mrs. Weinberg, please. děkuji paní Weinberg. Tak, herr och tack för informationen här idag. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za informace, které jsme dnes dostali. Umluva o právech dítěte má 54 článků a uvádí se, že všechny děti do věku 18 let mají stejná práva. Jde o nejlepší zájem dítěte, jsou tady určité hranice. To se všechno prolíná celou konvencí. Já jsem velice pišná na to, že ve Svédsku se snažíme dodržovat tuto umluvu všemožnými způsoby. A chci se dotknout migrační krize. Viděli jsme především v loňském roce, jak postihla Švédsko. A zejména nás zasáhl je dětí, které přijíždějí samotné. My máme 10 milionů obyvatel a přijali jsme 35 tisíc dětí, migrantů, které přijeli sami. A hodně se mluví o věku těchto takzvaných dětí. A dokonce lékaři konkrétní lékaři říkají, že některé děti tvrdili, že jsou to děti, ale jsou mnohem starší. Dokonce jim je až 40. My věk neprověřujeme, říkáme dobře, mají ten věk, který uvádějí, ale vede to k řadě problémů. Zvlášť, jsou to chlapci nebo mladí muži. Když se podíváte na tu věkovou skupinu mezi 15 a 17, máme 11 chlapců na každé děvče v této věkové skupině. Co si o tom myslíte? Zmínil jste prověřování věku, zmínil jste, že to nechcete, ale tady jde o nejlepší zájem dítěte. Takže věk důležitý je. Měli by dospělí sebrat tuto výhodu dětem? My si myslíme, že věk by se měl prověřovat povinně, aby se zajistilo, že práva dětí využívají děti. Samozřejmě vy v tomto smyslu nezavádíte žádné předpisy, ale možná byste mohli předložit nějaká doporučení. Děkuji, paní Ferrara. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu Mezmurovi já jsem zpravodajka k návrhu nařízení pro společné azylové postupy. V tomto návrhu jsou části, které se týkají nezletilých bez doprovodu. Zavádí se povinnost právní ochrany, jmenování učitele co nejdříve do čtyř pracovních dní od předložení žádosti, zavádí se koncepce že takovýto opatrovník by neměl mít nepřiměřený počet dětí, které mu byly svěřeny. V Itálii například na jednoho opatrovníka připadá 70 dětí. To je počet, který se nedá zvládat. Dále se zavádí systém kontrol, pokud jde o služby opatrovníků, to jsou všechno pozitivní aspekty v tom návrhu revize směrnice z roku 2013, tady to, co se stane nařízením. Ale jsou tam i aspekty, které stále vyvolávají pochybnosti. Zejména jde o omezení, která se dotýkají opravných prostředků nebo zrychlených postupů protože tam může jít i o omezení osobní svobody. Skutečnost, že se hovoří o omezeních a ne o zabránění nebo vyloučení nezletilých, to všechno v nás vyvolává pochybnosti. Postup se uplatňuje v té chvíli, kdy se stanoví, že nezletilý přichází ze země, která je bezpečná. Pak začíná zrychlený postup. Já bych si ráda vyslechla vaše stanovisko, pokud je o tento specifický aspekt. Co se týče lékařské prohlídky k učení věku nezletilého, v návrhu nařízení se povolují specifické záruky. Například nemůžeme přinutit nezletilého, aby se podrobil lékařské prohlídce k určení věku. Současně ale odmítnutí ze strany nezletilého může být předpokladem vyššího věku, může vést předpokladu vyššího věku. Vycházíme však z předpokladu vyššího věku, pokud nezletilý odmítne tuto prohlídku. Co si o tom myslíte? A to i z pohledu vyšší zájmu dítěte. A pokud jde o ty aspekty, které se dotýkají asilových postupů, za prvé už se na to ptal kolega. Máme tady narůstající počet nezletilých, kteří mizí na evropském území. Jak bychom tyto případy zmizení měli řešit? Co může udělat každý členský stát? Co může udělat EU, abychom tomu zabránili? A dále, pokud je o přijímání, i tady uvedu příklad Itálie. U nás se vyloďují nezletiví bez doprovodu a starosté obcí, které přijímají tyto nezletilé, mají obrovské problémy. Mám na mysli logistické aspekty. Nemají dost zdrojů, dost lidských zdrojů, dost hospodářských zdrojů. Nemají vhodné prostory pro přijímání takovýchto nezletilých. Často jsou potom třeba ve sportovních halách. Často není žádná alternativa. A pokud je o vzdělávání, pokud hovoříme o mezletilých, máme na mysli nezletilé do 18 let. Tyto děti se musí naučit číst, psát. Může tam být třeba sedmileté dítě, které jde do základní školy. Často si jim jednoduše upírá takovéto právo nezletilým mezi migranty, protože není možnost zaručit jim nějaký kurz, kde se naučí číst a psát. Co tedy můžeme udělat, abychom zaručili přiměřené přijetí a abychom také respektovali práva dítěte? Děkuji. Děkuji. A jako poslední Tomáš Stachovský. Vím, že se skoukal na čas a slibuju ti, že budu mluvit velice stručně a budu mít stručné otázky. Pane Mezmure, děkuji za to, že jste dneska tady, tady přítomen. Vaše komise je velmi často kritizována, a nejenom v zemích Evropské unie, ale opravdu jste brány ze všech zemí, i slyšel jsem vaši kritiku především v afrických zemích, teďka v Turecku, v Libanonu, Jordánsku. A jste kritizovány především proto, že vy kritizujete pouze chudé země. Když je nějaká země bohatá, tak to přejde vaše komise, jako by se tam problémy žádný neděly. A já vám dám dva příklady. Jeden příklad je Norsko. Vaše komise v Norsku jsou už několik let, jsou každý měsíc protesty proti nezákonnému odebírání dětí, dětí chudým obyvatelům, těm té nejnižší vrstvě obyvatel. Je tam, je tam neomarxistická organizace Barnevernet, která opravdu svým způsobem tam systematicky destruuje řádnou, řádnou rodinu. A vaše komise vůbec k tomu se nehodlá vyjadřovat a vůbec k tomu nedává žádné eh, stanovisko. Především děti migrantů z Afriky jsou tam denodenně odebírány pod různými záminkami, že rodiče nepracují nebo že rodiče se o děti špatně chovají. A chtěl bych znát vaše stanovisko. Dále bych chtěl znát vaše stanovisko k Francii. V Kale, kterou jsme mohli s tímto výborem navštívit, nám bylo potvrzeno, že řada dětí bylo sexuálně zneužito. A kde je kritika vaší, vaší komise právě francouzů za to, že dopustili ten stav, kdy opravdu tisíce dětí stovky dětí, omlouvám se, stovky dětí bylo opravdu podrobeno sexuálnímu, pravidelnému sexuálnímu násilí. A třetí otázka je, když jsem byl na balkánské cestě, navštívil jsem Maďarsko, Srbsko, tak velmi často mi tam vypravovali rodiče, že eh, bohatý migranté, protože to nejsou uprchlíci, si kupovali děti těch chudej. Někdo měl třeba čtyři, pět dětí, když utíkali ze Sýrie, takže si mohli koupit jedno, dvě děti. Ty děti stály mezi 500 až 5000 eury. Tím se zvyšovala jejich možnost dostat v zemích Evropské unie, unie azyl. Já jsem nečetl do dneška, že byste někdy podrobili kritiku nebo jste se zabývali tímto problémem a budu rád, když mě vyvedete z omylu. Děkuji. Já nevím, jestli jste očekával tolik podrobných otázek, ale varoval jsem vás. Varoval jsem, že je tady velký zájem o tuto oblast a řada odborníků na tuto oblast a že možná zazní hodně podrobných otázek. Já vím, že jste si dělal podrobné poznámky, takže prosím, vy nás snažte se nějak odpovědět. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Já bych nejprve chtěl říct, že jsem nesmírně vděčný za všechny otázky. Vidíte, že se usmívám. Ukazuje to váš zájem. Ukazuje to, že čelíte určitým praktickým výzvám, pokud je o implementaci, ale rozhodně je chcete co nejdříve řešit. Takže já jsem si poznamenal ty podrobné otázky a na úvod chci říct, že mě pan předseda informoval, že mám zhruba 20 minut času. Poslední otázka, která zazněla, a totiž, že my jako výbor jsme trošku selektivní, pokud je o to, o kom mluvíme a rozlišujeme a podobně. Já vím, že na závěr jste říkal, že byste byl rád, kdybych vám řekl, že se mílíte. Vážený poslanče, já nesouhlasím s vaším hodnocením. Například minulý týden jsme vydali prohlášení, velice kritické prohlášení, v rámci, a je to také na stránkách eh, Vysokého komisaře, týká se to dětí v Kale. A samozřejmě politické potyčky, které probíhaly mezi Spojeným královstvím a Francií, způsobily, že byly případy, kdy jsme vydali prohlášení, třeba i o Rakousku, vydali jsme prohlášení o samotné Evropské unii. Před rokem a půl šlo konkrétně o migrační krizi. Abyste trošku viděli, jak to u nás chodí. My jako výbor rozlišujeme mezi tím, že křičíme, mluvíme a šeptáme. Jsou případy, kdy píšeme dopisy, aniž by bylo nutné něco takového zveřejňovat. Jsou v této sále zastoupené země, které dostaly dopisy, které jsme posílali jako výbor. Pokud šlo třeba o návrh nějakých předpisů, který se dostal do parlamentu, pokud jde o využívání dětí k žebrání. A výbor napsal dopis s tím, že je to nesmírně specifické, mohla by to být diskriminace a konkrétně se to bude zaměřovat na Romy. Byly případy, kdy jsme zasáhli v nějaké konkrétní zemi, eh, dostali jsme dopis, nemohu říct, která je to země, protože to byl dopis, ale napsali jsme této zemi, že když jde o děti s postižením, pokud outsourcing, dochází k porušování práv. Takže, abych to zkrátil, ke všem zemím od Afghánistánu až po Zimbabve A až Z přistupujeme stejně. Nikdo nemá žádné výhody, jak jsem říkal, a my, my se rozhodujeme, jestli vykřičíme pravdu, nebo ji vyslovíme, anebo ji jenom šeptáme. Pan ministr nadnesl velice důležitou otázku a já rozně souhlasím, pokud jde o dětskou práci, děti v ozbrojených konfliktech a tak dále. Souvisí to s migrací, ale jsou to také přímé otázky, které se dotýkají dnes práv dětí. Hlavní otázka, kterou jsem si z toho odnesl, je, co je hlavní výzva z hlediska implementace nebo uplatňování práv dětí, zvlášť úmluvy. A chtěl bych říct, a tady chci být trošku originální, je to politická vůle. Politická vůle. Jak poměřujete politickou vůli? protože něco oznámíte nebo ratifikujete, nebo jsou mnohem větší věci, třeba přidělování zdrojů, výchova a vzdělávání, zajištění, že instituce zabývající se lidskými právy hrajou velkou roli, občanská společnost, ale také třeba zajistit, že nespoleháte příliš na služby občanské společnosti u věcí, které jsou považovány za základní a klíčové. My se často snažíme státům zdůraznit, že úmluva vyžaduje legislativní, administrativní a další opatření hodně se zdůrazňuje legislativa v členských státech, takže hodně členských, no, hodně států přijde a řekne, my jsme přijali předpisy o obchodování s lidmi, o vzdělání, o zdravotní péči, o obezitě, o regulaci digitálních médií a tak dále. My neustále říkáme členským státům, že jako výbor nejenom kritizujeme, ale nás zajímá, jaký byl dopad těchto předpisů, do jaké míry jsou přiděleny prostředky, do jaké míry jste posílili lidské zdroje, do jaké míry legislativa, politika a praxe podléhá hodnocení. To jsou tedy některé z těch hlavních výzev. Ale ještě chci dodat pár výzev. Velkou výzvou zůstává koordinace jenom v rozvojových, ale i v rozvinutých zemích. Máme řadu případů, kdy jednoznačně říkáme, že práva dětí jsou průřezová. Musí se co nejvíc koordinovat na nejvyšší úrovni, co nejblíž k rozhodovacímu procesu. Měli jsme případy, kdy byla koordinace špatná, roztříštěná na základě nějaké vládní struktury. Máme třeba federace a podobně. V řadě případů děti tak trošku propadnou v těch mezerách. My jako výbor nezasahujeme, co se týče interního uspořádání vlády. My do toho jenom vstupujeme, když si uvědomíme, že toto uspořádání vede k porušování práv dětí. Jsme tady v EU, já nebudu říkat, o kterou jde zemi, ale v jedné zemi má na základní vzdělání na starosti místní úroveň, ale vyšší vzdělání federální úroveň. A protože to není koordinované, počet dětí, který přejde ze základního do do základního vzdělání je mnohem vyšší než počet dětí, které byly připraveny na střední vzdělání. A federální vláda řekne, dobře, nemáme místa, takže co s těmi dětmi bude? V takových případech zasahujeme a říkáme, tohle neslouží právům dětí. Takže těch výzev je mnoho, ale já chci ještě jednou zúraznit, že právě děti musí být v jádru přijímání politik, předpisů a tak dále. To je kritické práva dětí se musí dostat do centra dění. Už to nemůže být jenom poznámka pod čelou, musí to být v samotném textu. A to, že ti jsou mini lidské bytosti s mini právy, to by mělo patřit do 80. a 70. let minulého století a ne do našeho tisíciletí. A chci přijít k další věci, která souvisí s otázkou francouzské poslankyně. Dvě nebo tři priority, které musíme řešit pokud jde o migrační krizi. Mnohokrát děkuji za tu otázku. Tam je také těžší. Proč? Protože Evropa není jediný kontinent, který zápasí s migrací. V podstatě, když se podíváte na čísla, další země a další regiony mají mnohem vyšší čísla, větší výzvy než to, čemu čelíte vy jako Evropa. Tím chci začít. A za druhé, migrační krize, kterou tady na evropském kontinentu pozorujeme, by měla do jisté míry být jakýmsi mm, tak, jakousi známkou sim, příznaku. Já myslím, že ta krize nezačala v roce 2014 nebo 15. Výbor o, pro práva dětí dává doporučení členským státům k řešení migračních politik, předpisů a praxe už od roku 1991. My jsme upozorňovali na nedostatečnou integraci dětí migrantů, na diskriminaci dětí migrantů. Mluvili jsme také o migračních politikách, která nestaví do centra práva dětí. Mluvili jsme o sekuritizaci, která ne nezbytně řeší problémy dětí migrantů. Takže výzva, kterou, které jsme začali čelit jako Evropa, když se z toho stala krize, protože to v podstatě eh, bylo důsledkem mezer, které už v tom systému byly. Byly to mezery, pokud je o opatrovnictví, záchytná střediska, stanovení nejlepších jednotlivých zájmů. Takže to v podstatě vycházelo ze stávajících mezer a stala se z toho krize, protože těch mezer už bylo hodně. Pokud je o ty tři priority, my jako výbor nerozlišujeme mezi prioritami, ale já uvedu pár věcí, které by mohly být podstatné. Za prvé, jak už jsem říkal, máme řadu příležitostí, které podle nás máte před sebou. My jako výbor se domníváme, že EU musí přijmout konkrétní měřitelné eh, rámce, politické rámce Evropské unie na ochranu všech dětí migrantů, aby to bylo konkrétní. Musí to vycházet ze zkušeností dětí. Musí to být centralizované a centrum musí být úmluva o právech dítěte. Musí to vycházet z některých usvědčených postupů v jiných zemích a v jiných regionech. I členské státy EU už je mají. A další věc, kterou chceme zdůraznit, je to, že úloha, kterou vyhrajete, pokud jde o vaši externí politiku, je nesmírně důležitá pro řešení současných migračních výzev. Já jsem z Etiopie a pracuji s Africkou unii. Já vím, že teď je probíhá třeba dialog o spolupráci, pokud je o rozvoj a také pokud je o otázky související s migrací. Dialog s řadou zemí. Je to třeba pět zemí, které byly stanoveny. Senegal, Mali, Niger a moje země Etiopie. A to by mohlo představovat velice dobrou příležitost, pokud se to udělá pořádně. Abyste udělali první dojem, nemáte druhou šanci. Řádně znamená co? Musíme se odchýlit jenom od té sekuritizace. Musíme zajistit, že tam bude i ten aspekt lidských práv. Ty zkušenosti, které jsme získali ve vztahu mezi EU a Tureckem, Řeckem a Tureckem, nemůžeme replikovat na africkém kontinentu. Nejsem si tím jistý. Takže pokud vezmeme zájmy dětí, práva dětí, konkrétní práva dětí a zařadíme to do externí politiky, bude to velice dobré východisko. Ale samozřejmě nakonec prosazování bezpečných uspořádaných migračních cest musí být v popředí. Nesmíme se dívat na migraci jenom jako na výzvu, ale také jako na příležitost. Jistě máte spoustu dokumentů, slyšeli jste to i z tohoto fóra. Pokud to proměníme na příležitost a posuneme ku předu hranice, ukáže se, že je to dividenda. Čím více dětí nám propadne mezerách, tím méně jich nebude mít vzdělání, tím větší počet bude trpět porušování práv a bude to znamenat, že tyto děti budou vyhnanci ve společnosti a budou představovat bezpečnostní i další výzvy do budoucna. To jsou ty tři věci, které jsem chtěl zdůraznit. Velice zajímavá otázka se týkala dětské pornografie, online bezpečnosti a tak dále. Jako výbor pro práva dětí to bereme velice vážně. A opět jsou určité země, které podepsali umluvu a domnívají se, že u nich žádný problém není, protože jejich kultura to umožňuje a tak dále. Ne, téměř každá země, která předstoupí před výbor, mm, s námi jedná třeba o dětské prostituci, pornografii, online šikaně, šikaně a tak dále. A proto v roce 2014 uspořádal výbor Den obecných diskuzí zaměřených na práva dětí v digitálních médiích. A předložili jsme velmi podrobná doporučení. Například je potřeba mít programy osvěty, je potřeba mít mm, výchovné programy, podporu. A tam patří digitální gramotnost, ale také sociální gramotnost. Je důležité uvědomit si, že uplatňování úmluvy je stejně relevantní jak offline, tak online. Prostřednictvím výkladu. A proto úmluva nebyla pozměněna, proto je relevantní i dnes i když byla přijata před nějakými 26-27 lety. Není tam slovo internet. Není tam ani slovo HIV nebo AIDS. A nebo tělesné tresty. Ale prostřednictvím výkladu stále zůstává relevantní. Je třeba zajistit jednoznačné právní a regulatorní prostředí pro soukromý sektor, protože ten hraje důležitou roli. Co to znamená? Musíte třeba přejít přes od samoregulace k vládní regulaci. Narazili jsme na země, kde pokud je na nějaké webové stránce materiál s dětskou pornografií, poskytovatel jenom dostane požadavek odstranit to. Pomáhá to do jisté míry. Ale je to všechno, co se dá udělat? Rozhodně ne. Je opravdu zásadní ohlásit to orgánům, je zásadní, aby se to prošetřilo, je zásadní, aby ti, kteří porušují tato práva, byli hnáni k zodpovědnosti. Musíme postupovat obezřetně, abychom zabránili poškození. V USA byl případ, kdy jeden podnik jednoznačně, tam byly výsledky, eh, v USA měl nějaký člověk na záchodě děvče, fotografoval to, mainstreamoval to a přes Interpol a všechny ostatní aktéry se podařilo eh, zvětšit skříňku s léky, takže bylo vidět jeho jméno jeho příjmení. A podle fotografie se také podařilo odebrat otisk prstu. Chvilku to trvalo, ale vyžadalo to velkou spolupráci celé řady různých aktérů v tomto procesu, takže jsou určitě fascinující a zajímavé a slibné případy v tomto ohledu, ale vyžaduje to spolupráci na všech úrovních. Zástupce Itálie zmínil otázku odnětí svobody jako poslední možnost, ale a také co dělat, když děti mizí. A to není jenom otázka této poslankyně, ale i ostatních. Ach. nejprve chci říct jednu věc. To, co děláme ve vztahu k migrační krizi, by mělo být principiální, mělo by to vcházet zpráv. Někteří lidé říkají, že mezinárodní právo není právo. Když se zeptáte proč, říkají, že to není právo, protože není žádný mechanismus vynocování. Ale to tež neříkají o trestním právu. Protože v trestním právu je také problém s, s vymáháním. Takže musíme začít od toho principu, od povinnosti, kterou jsme na sebe vzali jako strany, jako státy. A ta výzva implementace by neměla vést k tomu, že slevíme z těch závazků, které máme. To je první věc, kterou chci říct. A jak už jsem uváděl, členské státy Evropské unie nejsou jediné, které čelí migrační krizi. Pokud jde o zadržování dětí migrantů, neměly by být nikdy zadrženy za účelem imigrační kontroly. A my jako výbor jsme říkali, že odnětí svobody nemůže být opodstatněné to je náš postoj, nemůže být opodstatněné pouze na základě toho, že jde o dítě bez doprovodu, anebo protože je migrantem. A v rámci Evropské unie, v Radě Evropy, strategie pro práva dítěte od roku 2016 do roku 2001 zahrnuje spoustu ustanovení, konkrétní ustanovení, a totiž mimo jiné je třeba všimotně se vynasnažit, aby se eh, přestalo uplatňovat eh, Umístěvání dětí do zadržovacích zařízení. Jsou příklady tady v Evropě, kde jsou alternativy pro odnětí svobody, komunitní opatření, ale také příklady třeba z Mexika nebo z Panamy. Tam se ze zákona zakazuje zadržovat děti migrantů. Mohu uvést velice dobrý příklad ze země, která by vás snad nenapadla, je to Jemen. Tam mají alternativní systém péče na základě komunitních aktivit. E, vznikají skupinové domovy pro děti uprchlíků, pro děti migrantů. Jsou tam i vůdci těch uprchlíků, takže pár příkladů je a dají se replikovat. Ale já vás chci vyzvat a skutečně vás chci poprosit. Ta výzva implementace, které čelíme v terénu, by neměla být výmluvou nebo důvodem pro to, abyste se vyhýbali závazkům, které jste přijali jako smluvní strana úmluvy o právě dítěte. A další věc, která tu zazněla, EU ratifikovala úmluvu. Ano, tomu se opravdu směju. Já vím, že ratifikace jistě podpořila implementaci této úmluvy. Bylo to velice produktivní. Já jsem o tom mluvil s kolegy ve výboru o práva dětí, ale my jako výbor nemůžeme dělat vůbec nic, jenom to uvítat. Vy, členské státy, vy, členské státy mohou zahájit dialog, pokud je nutné pozměnit umluvu o právě dítěte, musí k tomu dojít. Ale pokud chceme mluvit o tom, jak postoupit dál, byli bychom velmi vděční, protože my víme, že by to dál posunulo hranice pro implementaci úmluvy o právě dítěte a velice by jí to posílilo rozšířené zneužívání určování věku. My víme, že jsou případy, kdy se zneužívá určování věku. A nikdo, kdo má zdravý rozum, nemůže podpořit zneužívání tohoto procesu, protože pokud se zneužije, tak to oslabí práva a příležitosti pro ostatní děti, které mají nárok, které musí být chráněni a musí využívat systém. My jako výbor říkáme, že metody určování věku na základě třeba analýzy kostí je třeba řádně zvážit zvlášť u dětí ve věku od 16 do 18 let. Uvádíme, že současné zdravotní metody pro určování věku jsou často vadné a nepřesné. My jako osvědčený postup navrhujeme, že se bude vycházet eh, z oborového postupu pro stanovení věku – a to vychází z eh, vyšetření psychologem, sociálním pracovníkem a tak dále. Zdravotní testování může být jedinou možností, ale v tom při lékařské hm, hm, testování pak to musí být co nejméně invazivní. A narazili jsme na informace, kdy děti, vzhledem k tomu invazivnímu postupu učování věku, říkali, že jsou dospělí, protože nechtěli projít tímto procesem, takže to je také třeba mít na paměti. Já vím, že tady zaznělo hodně věcí o dětech, které zmizely a tak dále. Za prvé, já se nejsem jistý, nakolik to vychází z důkazů. Ta čísla jsem slyšel 10 tisíc, jaká je jejich situace a tak dále. Nemáme spolehlivé údaje. Ale musíme se také zamyslet nad tím, jakou úlohu by měly hrát naše orgány činné v trestném řízení. Zadržení dětí, aby nezmizely, to nebude odpovídat závazkům z oblasti lidských práv. Musíme posílit ty příslušníky, kteří by měli hrát nějakou roli, aby se zajistilo, že děti nezmizí, aby se to nějak sledovalo. Nemáme dost opatrovníků, máme špatné hygienické podmínky, dochází k násilí. Tím vším trpí děti v zadržovacích centrech, v přijímacích centrech. A tyto děti také nemají příležitost vyslovit svůj názor nemůžu, nemohou být vyslechnuti, takže nemohou upozornit na to, že se porušují jejich práva. Vy toho asi víte mnohem víc než já. Byly případy v těch táborech, kdy děti neměly přístup ke sprše, k záchodu. Byly případy, kdy je dospělí zneužívali. Četli jsme o případech, kdy žádali děti, aby za ně stály ve frontě. Slyšeli jsme o tom, že někdo chtěl po dětech, aby zaplatili za to, aby mohli do tábora. To jsou tedy velké problémy s vynucováním nebo s vymáháním zákona a ne- neodpovídá to e, povinnostem v oblasti lidských práv. Pokud jde o slučování rodin tady v EU, řada doporučení, která my předkládáme jako výbor, já je tady uvedu. Za prvé, úmluva nezakazuje rozdělení rodiny, jenom uvádí, že děti by neměly být odděleny od rodičů proti jejich vůli, pokud ovšem příslušný orgán neučí, že je to v nejlepším zájmu dítěte, takže může být v nejlepším zájmu dítěte právě takovéto oddělení. Ale to často musí podléhat administrativnímu přeskumu, ale také soudnímu přeskumu a musíme zajistit, že to odpovídá kritériím nejlepšího zájmu. Některé z problémů, o kterých víme, pokud je o slučování rodin, třeba definice rodiny, míra, do jaké se nejlepší zájem stanoví co nejrychleji. Případy, kdy proces opatrovnictví neodpovídá standardům pro práva dětí. Nedělá se to třeba rychle, není to profesionální. Jeden z poslanců zmínil, že jsou případy, kdy je jeden člověk přidělen více než 50, 60, a my jsme dokonce slyšeli 100 dětem. A otázka zní, jak zajistíte kvalitu opatrovnické péče, když si vezmete ten počet dětí. Zaručení nezávislosti a nestranosti opatrovnického procesu a samotného opatrovníka. To je také velmi důležité. Zajištění odpovědnosti, zpracování e, směrnic, ke zjištění rodinných vazeb, slučování rodiny, všechny tyto věci samozřejmě musí hrát velkou roli v tomto procesu. Zajištění východy a výchovy odborné průpravy opatrovníkům, zajištění lidských a finančních zdrojů pro účinný výkon opatrovnické činnosti, čili profesionalizace opatrovnictví, to je také důležité. Zazněla to otázka, co mám na mysli, když říkám odborná průprava, jestli mám na mysli další profesionály a tak dále. Já se chci zeptat, jestli máte pocit v členských státech EU, že nezbytní profesionální pracovníci, sociální pracovníci, opatrovníci, poradci, psychologové, policejní příslušníci mohou řešit současnou krizi? Máte jich dost? My jako výbor pro práva dítěte říkáme, že ne. Přestože je máte, jejich poznatky o právech dětí jsou často velmi omezené, jejich znalosti jsou omezené. Začíná to i těmi, kdo pracují ve Frontexu. Začíná to záchrannými misemi na moři. Ale do jaké míry jejich příručky v podstatě zahrnují ten prvek práv dítěte? Jak zajiš, zajistit citlivost vůči pohlaví a vůči těmto právům? Takže, aby se zajistilo, že ti, kteří pracují s dětmi a pro děti, budou mít e, možnost poskytovat nezbytné služby, často zapomínáme na mentální povědomí na mentální utrpení dětí. Takže otázka zní, jestli máte dostatečné pracovníky a profesionály, kteří mohou poskytovat těmto dětem služby. Já už budu končit. Otázka k obětem obchodování s lidmi. Co se s tím dá dělat? Nejsem teď schopen uvádět čísla, ale už máme určité osvědčené postupy. Například, zase chci zdůraznit, že prvotním východiskem je legislativa. Je třeba zajistit konkrétní tresty. Narazili jsme na spoustu zemí, když jsou jenom malé pokuty nebo eh, nízké tresty. Musíme zajistit také dynamiku. Sledovat tu dynamiku. Často vidíme, že ženy samotné se účastní obchodování se ženami. Takže ta představa, že to nějaký člověk v tričku s tetováním na krku a s mobilním telefonem v levé i v pravé ruce, to tak nemusí nezbytně nutně být. A pokud tomu opravdu věnujete pozornost, třeba zprávám příslušného úřadu OSN, můžete vypozorovat určité trendy. Jedna věc je celkem zřejmá. Není to věc, která se dá řešit v jedné jurisdikci. Je to průřezová záležitost. Je to přeshraniční záležitost. Třeba v Africe, v západní Africe, jsou některé země transitní, některé země původu a některé cílové země. A některé jsou kombinací všech tří. Ty země, které dosáhly pokroku, třeba Burkina Faso, Senegal a podobně, to jsou země, které uzavřely memorandum o porozumění, vytvořily pracovní skupiny na jednotlivých ministerstvech, aby řešili některé tyto problémy s obchodováním. Ještě jedna věc a už asi skončím. Už jsem pár slov říkal o určování věku. A Chci se vrátit k tomu, na co tady narazilo Finsko. Ano, je pravda, že systém určování věku se zneužívá, ale v mezidobí je důležité, aby státy a viděli jsme to třeba minulý týden v tom táboře Skale, tabloidy v Británii psali, že ty děti vypadají starší a zneužívají systém a tak dále. My jako výbor věříme, že tito lidé zneužívají systém, ale chceme také zdůraznit, že povinnosti v oblasti lidských práv nemohou podléhat nějakému e, názoru široké veřejnosti. Nemůže to vést ke změně politiky nebo předpisů. Nemůže to vést tomu, že se příslušný stát bude vyhýbat povinnostem v oblasti lidských práv. A úplně závěrečná věc, já vím, že čas není na naší straně. Jako výbor a jako výbor pro práva dětí se snažíme pochopit, že nejsou snadné odpovědi. To si uvědomujeme. Ale pokud úmluva o právech dítěte bude v centru vaší práce, pokud budete dělat posouzení dopadu na práva dětí ve vztahu k nejrůznějším usnesením, rámcům, předpisům a tak dále, pokud to budete dělat, pokud úmluva o právech dětí a zejména nejlepší zájem bude v centru vašich externích i interních činností, víme, že udržitelná řešení pro současnou migrační krizi budou zavedena. A samozřejmě jako výbor pro práva dětí to stále sledujeme. A pokud bychom mohli nějak podpořit tento proces, byli bychom velmi vděční. Já vím, že jeden z kolegů, který se zabývá zpracováním této směrnice, měl také otázky, pokud jako výbor pro práva dětí, nebo jestli můžeme nějak přispět k tomuto dokumentu, samozřejmě to rádi uděláme. A znovu se vracím k těm dvěma pravidlům, která jsem zmínil, která byla prověřena, málo kdy spochybňována 27 let, umluvy o právech dítěte, nejlepší zájem dítěte zůstává v centru. Nechceme rychlá řešení, ale udržitelná řešení. Chceme dodržovat práva dětí. Děkuji. Mnohokrát děkuji a děkuji za pozvání. Thank you very much for you. Děkuji, pane Mezmure, za to, že jste s námi diskutoval. Byla to v podstatě iniciativa našich koordinátorů, zejména paní Grisbeck. Chtěli jsme od vás slyšet, co děláte vy, co dělá váš výbor. Vaše prezentace byla velmi podrobná, kladl jste velmi aktuální a zásadní otázky, ale také v podstatě reagujete na naši práci, my reagujeme na vaši práci. Víte, že procesní práva bereme velmi vážně. Zaznamenal jste, že naši členové mají velmi dobré povědomí o této oblasti, takže věřím, že naše další spolupráce bude velmi intenzivní. Děkuji ještě jednou za vaši prezentaci a za vaše názory. Kolegové, mám další povinnosti za výbor, takže prosím o předsedání pana Albrechta, bod 15. Thank you very much, Claude. Uh, Děkuji, Klode. Dostáváme se tedy k dalšímu bodu našeho pořadu jednání. Studie o kyberšikaně mezi mladými lidmi. Studii zadal politický odbor C, práva občanů a ústavní záležitosti. V roce 2015 si výbor Libe vyžádal studii o fenoménu kyberšikany. Je to fenomén, který se rychle vyvíjí a jak jsem řekl, tuto studii zadal politický odbor o právech občanů a ústavních záležitostech. Studie byla zveřejněna na počátku září letošního roku. Studie ukazuje právní a politická opatření přijatá v EU v oblasti boje proti kyberšikaně. Zaměřuje se také na mezinárodní úroveň, ukazuje úlohu EU poskytuje fakta, která budou užitečná pro práci tohoto výboru v oblasti ochrany dětí, zejména v rámci přípravných prací pro zprávu o implementaci směrnice 2011-93 o boji proti sexuálnímu zneužívání a vykořišťování dětí a o dětské pornografii. Nyní předám slovo paní Virginii Poca, výzkumnici a konsultantce pro prosím stručnou prezentaci. Ano, děkuji vám. Nejprve bych pohovořila o účelu této studie. Studie ilustruje rozsah a formy kyberšikany v EU. Zaměřuje se na mladé lidi mladší 18 let. Pokryli jsme všech 28 členských států a pro bližší analýzu jsme vybrali 9 členských států. Studie využila různých výzkumných metod, zejména jsme vedli průzkum mezi mladými lidmi a také jsme vedli konzultaci se zainteresovanými stranami. Studie ukazuje, že na mezinárodní rovině a na úrovni EU není shoda na jedné definici kyberšikany. Jen hrstka členských států přijala jakousi definici kyberšikany. I když se tedy liší přístupy k definování tohoto fenoménu napříč členskými státy, panuje přesvědčení, že šikana je záměrný a agresivní akt kterého se dopouští jednotlivec nebo skupina opakovaně v průběhu času proti oběti, která se nemůže snadno bránit. Kyberšikana je šikana odehrávající se na internetu. Vyznačuje se některými typickými rysy. Sem patří skutečnost, že je páchána elektronickými nebo digitálními prostředky, dále pachatel má záměr způsobit újmu nebo škodu, dále je tu nerovnováha sil mezi pachatelem a obětí, dále možnost pachatele zůstat anonymní a tím pádem se necítí být odpovědný za své kroky a dále ve veřejnost těchto kroků. Jakýkoliv jednotlivý incident se může, být, se může stát veřejným. EU ve své zprávě e, věnova, se věnovala nárůstu tohoto fenoménu mezi mladými lidmi ve věku 11 až 16 až 16 let. V podstatě od, od roku 2010, kdy to bylo 7 tento fenomén narostl na 12 v roce 2014, ale s daty je potřeba zacházet velice opatrně, už proto, že nemáme nějakou mezinárodně používanou definici a mění se posuzování kyberšikany jednu zemi od druhé a také v jednotlivých studiích. I když nám chybí údaje specificky o kyberšikaně, objevují se tu některé obecné trendy. Například to, že oběti jsou více jako pachatelé a také jsou tu tradiční formy šikany. Není tu rozdíl mezi pohlavími, ale některé studie ukazují, že dívky se, jsou více dotčeny kyberšikanou než chlapci. A tento fenomén pokračuje zřejmě i v dospělosti, i když tady máme velmi omezená zjištění. Uvědomujeme si, že mezinárodní a evropský rámec pro kyberšikanu zatím chybí. Není tu jediný specifický právní nástroj, ale znamenalo by to porušení článků 13, 19 a, 19 a 31 úmluvy OSN pro práve, o právech dítěte. Dále jsou tu některé právní nástroje Rady Evropy, které, se, které lze vztáhnout na kyberšikanu. Evropská sociální charta, Evropská úmluva lidských práv a e, Evropská charta proti kyberkriminalitě. Dále v roce 2014 OSN přijalo usnesení o ochraně dětí proti šikaně a Rada Evropy přijala strategii pro období 2016 až 2021. Tato strategie vyjmenovává práva dětí v digitálním prostředí a chápe je jako prioritu. Pokud jde o právní rámec EU, Evropská unie má v této oblasti jen doplňkovou úlohu. Ta úloha spočívá v doplňování a koordinaci iniciativ členských států. Ale EU má také kompetence v oblastech, které souvisí s právy dětí. Například byla přijata směrnice o boji proti sexuálnímu zneužívání dětí, byla přijata směrnice také o obětech. Obě jsou relevantní z hlediska kyberšikany. Takže nemáme tu jediný zacílený právní nástroj na úrovni EU proti kyberšikaně, ale Evropský parlament v roce 2014 přijal usnesení k 25. výročí úmluvy o právech dítěte. Toto usnesení vyzývá členské státy, aby se zaměřili na prevenci a také boj proti šikaně online i offline. Pokud jde o politický rámec, boj proti násilí, na dětech, včetně prostředí online, patří k cílům agendy EU o právech dítěte. Bylo přija, byly přijaty různé politiky o bezpečnosti dětí online. Například tu máme strategii Evropské komise o lepším internetu pro děti z roku 2012. Byly přijaty také různé finanční programy v této oblasti. a EU se zaměřovala také na ochranu dětí a pomoc dětem. Pokud jde o členské státy, mnohé členské státy přijali ustanovení v občanskoprávní i trestněprávní oblasti proti kyberšikaně. Všechny, ne všechny členské státy ovšem řešily kyberšikanu v kontextu jiných trestných činů, například počítačová kriminalita, hrozby, vyhrožování, jiné typy šikany. Polovina členských států přijala politiky v oblasti kyberšikany v souvisejících oblastech, jako je ochrana dětí, vzdělávání, problematika násilí nebo bezpečnosti online. V devíti členských státech jsme vyzdvihli osvědčené postupy. Jde o Estonsko, Německo, Itálii, Řecko, Nizozemsko, Polsko, Rumunsko, Spojené království a Švédsko co myslíme těmi dobrými postupy. Jsou to postupy, které, kterým se daří úspěšně omezovat kyberšikanu, chránit oběti a zvyšovat povědomí o tomto fenoménu. Co patří k těmto osvědčeným postupům? Jsou to iniciativy ombudsmana pro děti v některých oblastech, v některých zemích, jako je Estonsko nebo Řecko, také jde o odbornou přípravu učitelů nebo policejních úředníků a také je tu odpovědnost školy eh, ve, v oblasti prevence tohoto fenoménu. Dále je dále zapojení dětí do tvorby této legislativy je vnímáno jako dobrá praxe. Dále výuka v oblasti komunikace, tolerance a podobně. Dále jde o počítačové nástroje a konečně vznik specializovaných jednotek v nemocnicích, například v Itálii nebo v Řecku. Byly vytvořeny zvláštní jednotky, které se věnují péči o oběti. Na základě studie jsme přišli s řadou doporučení pro instituce EU. Komisi doporučujeme, aby přijala oficiální definici kyberšikany. To by napomohlo vytvoření obecného povědomí a chápání toho, tohoto fenoménu. Také by to bylo vodítkem pro členské státy, protože v tuto chvíli mají členské státy různé definice. Komise by také měla povzbudit výměnu osvědčených postupů v této oblasti. Měla by posílit spolupráci se soukromým sektorem, zejména se sociálními médii a i poskytovateli internetových služeb. Pokud jde o Evropský parlament, doporučujeme, aby parlament zajistil, že kyberšikana bude vnímána jako priorita v agendě EU. Mohlo by se tak stát cestou skupiny pro práva dítěte. Parlament by měl také monitorovat činnost komise v této oblasti, aby zajistil, že se v legislativním procesu kyberšikana nedostane na okraj pozornosti. A konečně doporučení pro členské státy. Doporučujeme, aby členské státy systematicky a pravidelně měřili tento fenomén, zjišťovali ho. Dále chceme zdůraznit aktivnější úlohu ombudsmanů pro děti, to by mělo být propagováno. Dále jsou žádoucí programy pro internetové dovednosti u dětí a rodičů. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní Dalapoce. A nyní otevírám prostor pro krátké kolo otázek a odpovědí. Takže ptám se, máte otázky, které byste chtěli přednést paní Kiniči? Ano, děkuji, pane předsedo. Chci velmi poděkovat za přednesenou prezentaci. Tato studie je velice zajímavá. Podrobně se věnuje problematice kyberšikany mezi mladými lidmi. Bohužel je to velmi rozšířený fenomén a často vede k tragickým důsledkům, protože mladí lidé, velmi mladí lidé, se stávají oběťmi kyberšikany a často přistupují k radikálním krokům. Jako předsedkyně interskupiny pro práva nezletilých tomu věnují velkou pozornost. Zazněla tu mno, celá řada velmi důležitých myšlenek, ale chtěla bych se zeptat paní Dalapoca, jestli by mohla pohovořit o tom dvojím aspektu prevence. Na jedné straně je tu legislativa, zákony, které musí být přijaty v EU a také v jednotlivých zemích. Například také v Itálii jsme se snažili přijmout velmi rychle zákon proti kyberšikaně. Ale na druhou stranu si myslím, že je důležité, kromě zákonů, se věnovat také prevenci. Prevence musí probíhat ve školách, ale také v rodinách. Bohužel rodiče nedokážou vždy řádně pomáhat svým dětem, podporovat je, dát jim informace o tom, jak rozumně a správně využívat informační technologie. Ráda bych na to znala váš názor, jak můžeme implementovat opravdové a účinné politiky prevence. Další téma, kterého jste se dotkla, je podpora a ochrana obětí kyberšikany. Víme, že šikana je formou persekuce. Je zaměřena na slabšího jedince, který je jaksi persekvován. A dnes do toho mohou být zapojeny také počítačové technologie a nová média. Co můžeme udělat, abychom pomohli obětem takovéto šikany? Je velice těžké říct, že jste se stali obětí kyberšikany. Jak tedy pomůžete lidem, kteří se odstli v této situaci? Jak jim můžeme pomoci, aby se nerozhodli třeba spáchat sebevraždu, jako se to stalo jednomu 14-letému z Itálie, který byl šikanován přes Facebook. Je tedy potřeba eh, chránit oběti. Děkuji, prosím, pan López. Děkuji, pane předsedo. Někdy se stává, že tady ve výboru Libe máme slyšení, které je obzvlášť zajímavé, protože neformálně diskutujeme o tématech, která stojí za úvahu. Diskutujeme o příčinách, a o věcech, za které stojí bojovat, ale chybí nám k tomu potřebné nástroje, potřebné prvky. Ale takovéto nástroje získáváme díky slyšením tohoto typu. Za to chci poděkovat. Chci pohovořit o dvou důsledcích kyberšikany, které byste mohla trochu podrobněji rozvést paní Dalapoca, abychom se o tom dozvěděli více. Za prvé, scénář kyberšikany. Zdá se, že je to případ od případu, jakýsi nový kriminální fenomén. Ale možná je zatím něco víc. Možná je tu určitá míra organizace a tedy může, může jít o jakýsi typ organizované trestné činnosti, která se tu jaksi dostává na povrch. Jsou ti pachatelé nějak ve vzájemném kontaktu? Jsou nějak zorganizovaní? Sdílejí zkušenosti? Vedou mezi sebou nějaký obchod? Obchodují nějak s těmi produkty šikany, které se dopouštějí na bezbraných chlapcích či dívkách nebo malých dětech. A pak je tu rovnováha, kterou je potřeba najít. Rovnováha na jedné straně mezi vnímáním, tedy chápáním kyberšikany jako hrozby pro rozvoj osobnosti mladého člověka. A na druhou stranu je tu potřeba respektovat autonomii a soukromí mladého člověka. Protože tito mladí lidé jsou také oprávnění, v tomto smyslu mají nárok na základní právo svobody. Mnoho případů kyberšikany je zjištěno rodiči, když se zaměří na kybernetický život svého dítěte a to i nelegálně. Musí tedy porušit soukromí svého dítěte, aby něco zjistili. Musí získat přístup do jejich mobilních telefonů, či tabletů, či osobních počítačů. Někdy nemohou dělat nic jiného, aby se dozvěděli více. Můžete to trochu rozvést? Děkuji. Děkuji. A nyní bych poprosil opět paní Dalapoca, aby zodpověděla položené otázky. Ale už máme trošku časový sklus, takže je to v podstatě pouhý začátek debaty, ale rádi si vyslechneme vaše odpovědi. Děkuji. Pokud jde o první otázku a přístup k prevenci, naše studie naznačuje, že Programy ve vzdělávání jsou klíčem k úspěchu v oblasti prevence. Existují různé vzdělávací programy ve členských státech, které se ukázaly být účinné v boji proti kyberšikaně. Například program Kiva, který byl spuštěn ve Finsku. Byl implementován také v jiných zemích, mimo jiné v Nizozemsku. Tento program vychází z přístupu celé školy. To znamená, zahrnuje také kromě dětí i rodiče a učitele. A účelem je vytvořit pro děti bezpečné prostředí. Bezpečné prostředí ve školách chce děti zapojit do hledání řešení. Myslím, že to je dobrý příklad vzdělávacího programu, který by stálo za to implementovat. Pokud je o podporu poskytovanou obětem, Chci zdůraznit zjištění průzkumu mezi mladými lidmi. Tento průzkum byl veden mezi mladými lidmi ve věku 12 až 21 let. Byla zdůrazněna potřeba podporovat oběti zejména psychologicky, ale děti také zdůraznili, že je třeba podpořit pachatele kyberšikany, aby pachatel pochopil dopady svého chování na oběť a aby se dokázal vcítit do pocitů oběti. Tolik tedy k této otázce. Pokud jde o kybernetickou kriminalitu, kyberšikana je uznávána jako typ kybernetické kriminality. Je to velmi nebezpečný fenomén. Podle výzkumu 1 milion obětí kybernetické kriminality zahrnuje také oběti kyberšikany. Takže kyberšikana, respektive kybernetická kriminalita, je určitě důležitý aspekt, který třeba zvážit. Pokud jde o rovnováhu mezi právem dítěte na soukromí, zásahem rodičů Opět chci zdůraznit průzkum mezi mladými lidmi, který jsme provedli. Děti zdůraznili, že je potřeba, aby rodiče více kontrolovali využívání internetu a aby to dělali také učitelé. Takže překvapivě se zdá, že děti by rády, aby rodiče a učitelé měli dovednosti v této oblasti a aby byli schopni jim poskytnout vodítka, co se týče bezpečného užívání internetu. Děkuji za tuto výměnu názorů. Děkuji také za důležitý vhled do vaší studie. Studie je k dispozici pro další využití. Ještě jednou děkuji a teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Je to zpráva z vlastní iniciativy o důsledcích Big Data pro základní práva. Spravodajkou je paní Ana Gomez. Představí svůj návrh. Byl rozdán 27. října. Takže prosím, paní Gomez. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, máte tu zprávu před sebou a chtěla bych zdůraznit, že kvůli redakčním omezením tato zpráva představuje jenom pouhý souhrn. Ale já se samozřejmě budu těšit na vaše pozměňovací návrhy. Já sama některé předložím i mý kolegové a to nám umožní ty základní myšlenky obsažené ve zprávě dále rozpracovat. Tato Zpráva se zaměřila na přehled situace vzhledem k údajům o velkém objemu a základním právům, dále dopad eh, na komerční účely a veřejný sektor a třetí aspekt prosazování práva. Nicméně některé otázky, některá doporučení jsou zaměnitelné. Ty dopady jednoho prvku lze tedy nahradit dopady jiného prvku. Zmiňovala jsem se o těch omezeních a pozměňovací návrhy nám mohou jenom pomoci vnést tam některé věci, které obsaženy nejsou, nebo které tam nejsou dostatečně dobře vyjádřeny. Jde o pokrok v komunikační technologii, jde o využívání eh, technologií, což skýtá možnost pro občany, eh, podniky i zprávu, ale skrývá to i značná rizika eh, vzhledem k ochraně základních práv, práva na soukromí, na nediskriminaci a ochranu údajů a když eh, to rozhodování na základě dat velkého objemu může ovlivňovat eh, rozhodovací procesy s nedobrými dopady na občany, například Silicon Valley. Tam jsme vyslali v květnu misi a hovořili jsme o tom, co jsou eh, data velkého objemu. Je to statistika s možností eh, využívat eh, algoritmu eh, k jejich multiplikaci. Nemyslím si, že to odráží realitu. Určitý prvek ale platí. Nicméně toto posuzování vede k možnosti, že lze manipulovat s jakoukoliv statistikou, když používáte algoritmy, tak eh, k multiplikaci, tak i ty dopady mohou být multiplikovány a eh, má to dopady tedy na základní práva. Nediskriminace je velice důležitým prvkem a chrání osoby. Například hovoříme o ochranu osob z hlediska pojišťovnictví nebo zdravotnické politiky nebo zdravotního pojištění. Může to být tedy dopady tato manipulace, takže je důležité zajistit důvěru veřejnosti a to je prosazováním základních práv nenavrhujeme žádnou novou legislativu v této zprávě. Máme balíček o eh, uplatňování těch dat velkého objemu a co je skutečně důležité, je otázka, jak komise a členské státy k příslušné orgány k tomu eh, přistoupí, k tomuto uplatňování údajů eh, dat velkého objemu a ochrany údajů. Spravedlnost, dohledatelnost, eh, ochrana osobních údajů jsou základní hodnoty a to by mělo být rozhodující pro vymáhání práva. Současné databáze, které mají společnosti, zahrnují eh, data velkého objemu o jednotlivých osobách, vyměňují se, prodávají se, předávají se subdodavatelům a společnosti, podniky také sledují, co my děláme s touto zprávou z pohledu průmyslu, protože průmysl si je velice dobře vědom toho, že když posílíme základní práva, že to je základní podmínka, abychom měli důvěru k systému. A jsou tu obrovské eh, možnosti, které skýtá užívání údajů velkého objemu eh, jsou tu také obrovská eh, rizika a myslím, že nikdo si ten rozměr rizik nedovede dobře představit. Já eh, bych chtěla říct, že potřebujeme platformy pro dialog eh, s veřejností a zástupci společností, podniků, které denně používají data o velkém objemu dále také etický rámec k posuzování osobních údajů a automatizové rozhodování je třeba minimalizovat nedobré dopady e, využívání algoritmu. Žijeme ve světě, kde se běžně e, používají inteligentní zařízení, sítě, aplikace na webu a to nemůžeme pokládat za důvod k obecné rezignaci. Potřebujeme toto zařízení pro komunikaci a práci. My potřebujeme, aby tu byly určité možnosti kontroly pro občany, pro demokratické struktury. Žijeme v životě internetu věcí, počínajíc bankovní sférou a sahá to téměř až k řízení motorových vozidel aniž bych se zmiňovala o leteckém provozu. Absolutně závisíme na tom, aby databáze byly spolehlivé. A to jde ruku v ruce s základními právy. To je tedy vše, co bych mohla říci na úvod do diskuze a já se opravdu těším na vaše příspěvky a pozměňovací návrhy, aby tato zpráva byla opravdu význačná. Děkuji vám. Mám tři přihlášky o slovo i já bych chtěl vystoupit nejprve za EPP Axel. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji i Aně Gomeš za vypracování této zprávy. Co je podle mého dobré, myslím, že ta zpráva je dobrým východiskem. Sice podle mého ještě dostatečně nevysvětluje, čeho mohou data velkého objemu dosáhnout a co je možné Eh, neutrálně používat. Já si myslím, že to je třeba ještě trochu prohloubit. Dobrý je také ten pokus definovat eh, údaje velkého objemu a zdůraznit, eh, nastínit jejich výhody, pokládám to za dobré, protože se nemůžeme nijak vyhnout údajům o velkém objemu. To je realita, která se etabluje ve společnosti. V podstatě jde o to, jakými cestami dovolíme, aby se to vyvíjelo. A když jde tedy o masové šíření senzorů, k masovému zjišťování údajů, tak si říkám, jsou to vůbec osobní údaje, kdy bychom měli lépe chránit základní práva, anebo jsou to nějaká anonymizovaná obecná data, kdy si e, tím vůbec nemusíme zabývat z hlediska základních práv. A dále otázka algoritmů, protože e, v budoucnu se budou také měnit e, ty procesy povedou k jejich zlepšení opracování a musíme dbát na to, aby kvalita, která u těchto údajů hraje velkou eh, roli, eh, nepovede k množství chybných procesů znejistění občanů v této oblasti, tak k tomu mám ambivalentnější postoj. Eh, Občané eh, jsou znejistění tím, co je v budoucnu očekává. Jistě dochází k vývoji v oblasti údajů a eh, člověk není schopen to prokouknout, tedy heslo data o velkém objemu, ale v podstatě to nemusí vést k znějistění v souvislosti s daty velkého objemu per zejména v oblasti zdravotnictví, kdy se člověk může klást otázku, zda nemůže způsobit eh, velmi mnoho věcí, kdy je možné se lépe eh, přizpůsobit lékům díky množství dat lze připravovat různé procesy lépe, takže to lze řešit eh, pozitivně. Pseudonymizace a anonymizace technik máme tady bod 3 u těch osobních údajů, tedy ještě jednou anonymizované údaje eh, nespadají pod základní eh, požadavek na ochranu údajů, takže bychom se neměli zaměřovat na základní nařízení, ale zejména tedy na osobní data. A to je otázka, už jsme o tom diskutovali. Pseudonymizace eh, údajů je to dobrý prostředek ke zlepšení dat eh, o velkém objemu já se domnívám, že existují třeba i jiné techniky, technologie, které neznáme. Když jde o pseudonymizaci těchto dat, tak možná bychom měli mít na paměti, jak e, má dojít k e, opětné identifikaci. Není to to, oč jde, abychom posléze měli lepší e, pocit vnímání svých základních práv. Dojde tedy k pseudonymizaci údajů, ale potom jde tedy o tu reidentifikaci. A já teď nevím, do jaké míry z časového hlediska základní nařízení o ochraně údajů vstoupilo v platnost, ale myslím, že už se uplatňuje, takže se na to musíme podívat, e, e, jak bychom měli tady mít odkaz ve zprávě na toto základní nařízení, možná na směrnici. Měli bychom mít tedy na paměti, že se mět Děkuji. Děkuji vám. Mario Laustín, Karuského a Pirky Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat Aně za tento začátek naší diskuze a já doufám, že to neuspěcháme. Jde o novou oblast. Je to celá řada komplikovaných záležitostí a když jsme diskutovali o eh, ochraně osobních eh, dat, tak se ukázalo, že během diskuze jsme se dostali na eh, nové úrovně problému. Potřebujeme tedy čas několikrát o tom musíme diskutovat, jak tedy chápeme vývoj v té oblasti. A za druhé se domnívám, že je velice důležité, aby všichni, kteří se tím budou zabývat, využívat, budou důkladně číst eh, nařízení o ochraně údajů. A tady máme přidanou hodnotu a tím eh, spíše se dostaneme dále, nebudeme eh, opakovat a opakovat se a objevovat staré věci. Například rozhodování. Jistě, mohli bychom mohli bychom dosáhnout ještě mnohem více, takže spolu s Anou bychom měli přemýšlet o tom, jaký bude další krok. Pro mě je zásadní otázkou, co, čím se zabývá nařízení. Jde o to, že důležité jsou údaje o velkém objemu a je to kapacita eh, změnit jakékoliv údaje na osobní údaje. Nejde o anonymizaci osobních údajů, to je docela jednoduché, ale musíme se na to podívat z druhé strany. Eh, ty stopy, které lidé zanechávají v per se to nejsou osobní e, údaje, ale mohou se z toho stát osobní data. Myslím, že bychom měli jít dále a vnímat to tak, že je nutné tady e, vytvořit červenou linii e, využívání. Jako nemůžeme říct si u matematiky, že matematika je dobrá nebo špatná. Jde o to, jak lidé využívají výsledky zpracování eh, výsledky procesu. A když se podíváme na medicínu a farmaceutický eh, průmysl, eh, špatné může být jenom užívání. Je tedy třeba, abychom se podívali na různé problémy velice důkladně a tady už naznačujeme v úvodních ustanoveních, čím se musíme zabývat. Jsou tu tři různé oblasti. Analytické eh, nástroje, korelace, to jsou technické záležitosti. To je možná problém kvality těch činností, má to profesionální charakter, ale když se podíváme na další, a ty jsou velice důležité, je to způsob, kdy musíme uplatňovat morální a etické standardy. pracování nemá etickou kvalitu. Etická kvalita se týká využívání. A jak stanovíme nová pravidla? Kdo je nový? Protože eh, tady eh, nejsou takováto pravidla, protože je to naprosto nová situace. A za třetí, jaké jsou specifické právní záležitosti nebo sankce. Měli bychom například zakazovat určité využívání eh, údajů velkého objemu v některých oblastech, které se týkají dětí nebo něčeho jiného. To by mohla být otázka, kterou bychom se měli zabývat. A potom ještě jedna oblast, která tady není, a to je vzdělávání. Jistě můžeme hovořit jak dlouho chceme o transparentnosti, ale pokud není zajištěna znalost eh, toho, co je algoritmus, co je korelace a dále sebe menší znalosti, tak to nemá žádný efekt. Je třeba, abychom pokládali vzdělávání za základní eh, nástroje abychom věděli, jak využívat eh, údajů. Eh, tak tady postrádám ten eh, aspekt vzdělávání. A dále ještě jedna část, která je tu zpěta s prosazováním práva. Já jsem příliš mnoho nenalezla ve směrnici a je to specifická oblast. Myslím, že to musíme zkoumat společně s experty. Je tu celá řada věcí, kterými se zabývá prosazování práva. Například tradiční forenzní medicína, to je v podstatě blízké analýze eh, těch velkých dat. Eh, zabývá se lidský tím mozkem. Musíme se na to podívat eh, s těmi společně s experty, kterým to může dělat problémy. A potom internet. To se mi líbí, je dobré, že se o tom zmiňujete, ale opět se domnívám, že o tom musíme důkladně přemýšlet. Směrnice o digitálním obsahu. My jsme eh, začali diskutovat o tom, co to vlastně znamená mít všechny ty krásné inteligentní přístroje, které sbírají údaje. To tady, myslím, není. Je to tedy eh, svět plný výzev a myslím, že povedeme nesmírně zajímavou diskuzi a pokusme se udělat něco, co bude opravdu průkopnické. Ještě jednou vám děkuji. Mnohokrát děkuji. Ostatním řečníkům chci říct, že bychom se měli pokud možno držet tři minut. Jinak to nestihneme. Como começou Axel Voss, felicitar a deputada Ana Gomes pelo trabalho. Mnohokrát děkuji. I jako pan Vos já chci poděkovat paní Gomeš za odvedenou práci. Předpisy podléhají určitým omezením, pokud uvažujeme třeba o polipůsobnosti, ale je to velice důležité, je tady hodně obsahu. A proto je důležité, abychom rádi, abychom využili tuto příležitost a zaplnili některé mezery. A paní Gomeš nám to všechno velice jasně vysvětlila. A já jí za to chci mnohokrát poděkovat, protože eh, její práce představuje velice dobré východisko pro to, co budeme dělat dál. Velké objemy dat je koncepce, která se hodně mění je to mnohem důležitější než inteligentní údaje. Data je třeba používat inteligentním způsobem a to znamená, že máte mnohem více problémů, ale také mnohem víc příležitostí. Jde o soukromí, bezpečnost. A já myslím, že my v parlamentu máme velkou většinu, která se domnívá, že tady musíme být vzorem, pokud jde o základní práva. Ale musíme také zaujmout vyvážený přístup, když se zabýváme tím, jakou legislativu vlastně chceme, abychom upravili tento nový kontext. Chceme zaručit svobodu, soukromí, sociální a ekonomický rozvoj. A paní Gomeš také říkala, že nesmíme zapomínat na nástroje, které jsme v této oblasti nedávno v parlamentu přijali. A nesmíme také zapomínat, že nejde jenom o bezpečnost, ale také o kvalitu údajů. Máme třeba Eulisu, která nám může poskytnout expertízu. A spoustu věcí dělá také ochránce údajů. Máme toho tedy hodně, pokud je o ochranu údajů. A já myslím, že toto jsou významné příspěvky. A ještě poslední věc. Je tady velký problém, který všichni známe. Už jsme o tom mluvili pokaždé, když jsme se zabývali ochranou údajů. Jde o to, že členské státy posuzují věci různě. Jsou některé země a některé kultury, kde jsou si velice dobře vědomi rizik a neustále se je snaží spravovat, ale neplatí to ve všech zemích. To je tady nesmírně důležité, když mluvíme o těchto obavách. Děkuji, pane předsedo. Mám velmi obecnou připomínku připomínku po té, co hovořil kolega Coelho o základních právech ta hlavní zásada zní, neměli bychom uskutečňovat vše, co je z technického hlediska možné a myslím, že se to týká zejména využívání dat, protože s těmito daty můžeme udělat všechno možné a to i v negativním smyslu. Mám eh, dvě, tři otázky v souvislosti s tím, o čem hovořil Axel Fox. Když se zhromažďují údaje, jsou to ještě osobní data? Samozřejmě, mohou být. Například eh, můj automobil sbírá všechny možné údaje, nejenom o tom, jestli mám prázdnou nádrž, jaké potřebují stěrače, ale sbírá údaje o tom, jestli hodně jezdím na dlouhé nebo krátké vzdálenosti, jezdím rychle nebo startuji opatrně, pomalu. Sbírají se všechny tyto údaje a když zajedu do servisu, tak to zjistí a říkají, jezdí pořád děsně rychle. Dobře, ale co se potom stane s těmi údaji? Řekne mi výrobce automobilu, hele, měla by si skoupit nové pneumatiky každého půl roku a budu mít plnou schránku reklamních letáků. Já eh, si myslím, že hrozné, kolik reklamy už musíme tady v Bruselu na internetu eh, vymazat. A nebo mi řeknou, že se zvýší eh, mé pojištění a možná mi neřeknou proč, protože mi nezdělí, odkud mají ty údaje. Senzory sbírají údaje a tyto údaje mohou být osobními daty. Otázka pseudonymizace nebo anonymizace. Tady musíme být také velmi opatrní a musíme si položit otázku. Je třeba je pseudonymizovat a anonymizovat, nebo to jde i jinak, například inteligentní odpočet eh, elektřiny. To je možné nastavit tak, eh, ten to odpočet je v eh, bytě a v pátek ráno, když se tedy vrátím, potřebuji elektřinu eh, když se budu sprchovat nebo si pustím televizor. Všechno se dá změřit, ale k čemu to chce elektrická společnost vědět? V čtvrti A má největší spotřebu v sobotu v tolik a tolik hodin, tak ví, že potřebuje zajistit kapacitu, ale nemusí to sledovat do posledního detailu když bude nastaven ten chytrý odpočet a bude vědět, jaká je spotřeba, kdy, tak potom si nemusím dělat starosti o anonymizaci údajů. To musíme mít na paměti, ale poslední věc používání digitálních údajů nese sebou i etické otázky a máme to téma eh, jízda bez řidiče, když se do toho již nevměšují, dané eh, situaci, koho budu chránit, důchodkyni a eh, nebo eh, hrozí nebezpečí nebezpečí, že narazím do stromu. Já reaguji spontánně, ale do auta musíme namontovat software a říci, budeš reagovat takto vždycky, přejedeš babičku, anebo někteří výrobci automobilů mi řekli, Můžeme to kontrolovat v tomto smyslu, že chráníme vždy řidiče, ať se tam objeví před ním dítě nebo stará dáma. Musíme myslet na tyto otázky. A potom úplně poslední věce touto zprávou se e, nemusíme odkazovat na starou směrnici. Rok 2018 přijde velice rychle a e, to, co schvalujeme, e, by se mělo týkat aktuálního balíčku o ochraně údajů. Next is Michel Bunny. Mnohokrát děkuji. Michel? Mnohokrát děkuji a děkuji také Aně za tuto zprávu. Jsme na začátku společné práce a myslím, že můžeme dodat další dimenze. Především si myslím, že musíme chápat kontext. Mluvíme o velkých objemech dat ve vztahu k základním právům a jsme na začátku procesu implementace a myslím si, že musíme také sledovat proces implementace GDPR protože já myslím, že z toho můžeme vyvodit spoustu poučení. Za druhé, když mluvíme o ochraně údajů, nesmíme také zapomínat, že se chystáme zahájit práci na směrnici nebo revizi směrnice o soukromí na internetu. A toto souvisí s lokalizací dat a s pravidlem pro zachování důvěrnosti. O tom bychom také měli mluvit, protože je to podstatné i pro tuto směrnici, i pro naši práci. Pro velké objemy dat. Kromě toho si myslím, že můžeme něco dodat, když eh, se zamyslím nad vědou a nad tím, jak využívat osobní údaje, když jsme vědci. A když teď mluvíme o tom otevřeném vědeckém cloudu v Evropě, to je také velmi důležité. Já jsem zpravodaj za Libe a proto si myslím, že vám pošlu určité návrhy, které se toho týkají. Také společně pracujeme v naší skupině, nejenom u nás, ale v řadě výborů, na robotech a robotice. Toto jsou věci, které jsou důležité pro budoucnost robotizace. I to by se mělo objevit v této zprávě. A poslední věc, Samozřejmě musíme mluvit o objemech, velký objemech dat ve vztahu k základním právům. Musíme vytvořit dobrý základ pro zachování důvěry, ale také nesmíme zapomínat, že když mluvíme o rozvoji velkých objemů dat, neznamená to, že všechny údaje jsou osobní. Je opravdu hodně dat, které, která osobní nejsou a na to musíme pamatovat. A nesmíme zapomínat, že máme různá pravidla pro tato data. Mnohokrát děkuji. Než předám znovu slovo Aně Gomeš, já bych rád za sebe řekl pár slov. Já myslím, že toto je výborné východisko pro společnou práci na této otázce základních práv ve vztahu k velkým objemům dat. Já myslím, že už teď je tady řada věcí, zejména pokud jde o boj proti diskriminaci a další záležitosti. Rád bych zdůraznil, co právě říkal Michel Bonny. Rozlišování mezi osobními údaji a neosobními údaji, anonymními informacemi je nesmírně důležité. Protože pokud jde o anonymizované informace, Může být samozřejmě mnohem víc možností, jak je zpracovat. A máme také nové technologie s obrovským množstvím údajů, ale pokud je o osobní údaje, máme koncepci minimalizace údajů a omezování účelu, nejenom v nařízení o ochraně údajů, ale také v naší kultuře základních práv. Z toho to vychází. Takže pokaždé, když mluvíme o velkých objemech údajů a osobních údajích, je tady tak trošku rozpor, protože na základě ústavních principů nechceme, aby to byly osobní údaje, protože je to omezené. Můžeme je mít jenom tehdy, když je potřebujeme, potřebujeme proto právní základ a proto je podle mě opravdu důležité takto rozlišovat. Musíme také zintenzivnit vývoj eh, anonymizačních technik a podnikatelských postupů. A myslím si, že tady jako Evropa nemůžeme udělat velký krok vpřed, abychom do této oblasti přinesli další inovace. A s tím nyní předávám zpět slovo zpravodajce Aně Gomeš. Prosím. Mnohokrát děkuji kolegové za velice zajímavé připomínky. Opravdu se těším na pozměňovací návrhy. A jak už říkalo několik kolegů, rozhodně potřebujeme interakci s různými operátory. Od průmyslových odvětví, která už využívají velké objemy údajů, aby nám řekli, jaké mají problémy, až, dejme tomu, po orgány prosazující právo. Protože jsou tady jak příležitosti, tak problémy, kterým oni čelí. Souhlasím s Axelem Fosem v tom, že jde také o to, nebo nemusíme říkat, to je prostě život a nic se s tím nedá dělat, patří to k věku, ve kterém žijeme. Je to jakási ta orvelovská kontrola. Potřebujeme velké objemy dat a to by k, tomu by to mohlo vést. Ale jde také o příležitosti, o pozitivní stránku. Nežili bychom tak, jak žijeme, kdybychom tyto údaje neměli. A jde také o to, jak by se to dalo využít, aby byly vlády správní orgány odpovědnější, transparentnější. Vezměte si třeba Panama Papers. To je také důsledek pozitivního náhledu na velké objemy dat. Pokud jde o anonymizaci, o tom mluvila řada z vás, ano, jistě. A kolega Albrecht mluvil o tom, že to musíme propojit, nebo že musíme navázat anonymizační techniky na určité obchodní modely, které bychom se měli pokusit ovlivnit. To je pravda. Ale buďme realisté. Nakonec když si vezmeme korelaci různých databází, pořád je možné znovu identifikovat osobní údaje, kterých se ty věci týkají. Je to velice důležitý prvek a to musí to být v jádru toho, jak se budeme snažit minimalizovat rizika a omezit možnosti. Ale ty věci existují a musíme to vědět. Já jsem byla nedávno na schůzce s jednotlivými odvětvími a například Výrobce automobilů sám zdůraznil, že třeba sdílí své databáze, třeba to, jak vyrábí auta, jak vypadají sedačky. Například to dává pojišťovně. A ta pojišťovna potom může, pokud neplatí žádné limity, rozhodnout, že nedá pojištění příslušné osobě, protože dospěje k některým závěrům. Takže ten problém už teď průmysl pociťuje a já myslím, že tady musíme být odvážní. Když jsme jeli do Spojených států po přijetí GDPR, viděli jsme, že hlavní hospodářské subjekty, malé i velké, vítají GDPR jako první soubor pravidel, který se pokouší o jakousi zprávu. Takže v tomto ohledu podle mě musíme zvážit všechny tyto problémy, na které jste upozorňovali, ať už jde třeba o anonymizaci, profilování. Potřebujeme tento odvážný přístup, ale neměli bychom se bránit ve věcech, kterým stejně nezabráníme. Já souhlasím také s tím, co říkala Maria o vzdělání, o gramotnosti v této oblasti. To je zásadní pro občany, aby pochopili, o co jde. Jak už jsem říkala, interakce s těmi, kdo se zabývají prosazováním práva, je opravdu zásadní. Také tady byly zmíněny národní orgány pro ochranu údajů a pak jsou tady ty problémy ze eh, asymetrií v členských státech. A myslím, že je tady další prvek, který s tím souvisí, a totiž mluvil o tom Michel Bonny, je to otázka lokalizace údajů. Jsme nesmírně citliví, pokud jde o Spojené státy, ale nevěnujeme pozornost tomu, co se třeba děje s databázemi, které budují podniky umístěné třeba v Číně a kde ochrana údajů prostě vůbec nehraje roli. Takže ano. Jsem si jistá, že výsledek bude smysluplný a chci poděkovat sekretariátu, který hodně přispěl aby vznikl smysluplný materiál. Mnohokrát děkuji. Takže chci vás jen informovat o tom, že slyšení k této věci se koná 8. prosince a lhůta pro pozměňovací návrh je 15. prosince v 15 hodin. Takže nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je dohoda mezi Spojenými státy americkými a EU o ochraně osobních informací týkajících se prevence, vyšetřování, odhalování a stíhání trestných činů. V 12. září 2016 dostal parlament žádost o souhlas předložený radou v souladu s článkem 16 a článkem 218 odstavec 6 smlouvy o fungování Evropské unie. Já jako zpravodaj nyní eh, řeknu, jaké jsou návrhy doporučení a stínoví zpravodové a potom další členové se k tomu mohou vyjádřit. Takže tuto dohodu jsme v září dostali, ale zároveň je to samozřejmě další záležitost v průběhu roku 2010, kdy probíhaly živé debaty o otázce programu sledování financování teroristů ve Spojených státech, o tom, jestli bychom mohli souhlasit s tím, že se legalizuje přenos do tohoto systému a také o dohodě o PNR s USA. Tento parlament a zvlášť tento výbor několikrát žádal takzvanou zastřešovací dohodu, která by na vysoké úrovni zajistila ochranu základních práv a svobod jednotlivců ochranu údajů a soukromí při přenášení údajů v oblasti vyšetřování. prevence, odhalování a stíhání trestných činů v rámci policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních právních věcech. Aby nebylo nutné tyto normy vyjednávat v každé z těchto dohod opět od samotného počátku, ale aby vznikla jakási minimální úroveň ochrany, která platí vždy. A proto také, aby to doplnilo stávající dohody, které už platí, třeba o vzájemné právní pomoci a ty dohody, o kterých jsem právě mluvil. 28. března 2011 pak Komise zahájila vyjednávání na základě mandátu, který přijala Rada v prosinci 2010. Od té doby probíhalo jednání, a to až do září 2015. Dohoda byla parafována a v červenci tohoto roku Rada rozhodla, že to předá Evropskému parlamentu k vyjádření souhlasu. Jako zpravodaj doporučuji na základě mnoha debat a výměn názorů, které tady proběhly se stínovými zpravodaji a také s právním oddělením a s dalšími účastníky, jako třeba se zástupci komise, doporučuji, abychom udělili souhlas s touto dohodou. Já si myslím, že je to velký pokrok, pokud jde o pojistky v ochraně údajů. V kontextu spolupráce v vlastně prosazování práva mezi členskými státy a orgány eh, Evropské unie a Spojených států, zůstaly otevřené určité otázky v průběhu minulého roku, poté, když byla dohoda parafována. Upozorňovala na to zejména právní služba, byly tam tři věci, a totiž otázka, do jaké míry tato smlouva, tato dohoda může být vykládána jako právní základ pro přenosy nebo jako jakési rozhodnutí o adekvátnosti ve vztahu k předpisům Evropské unie na ochranu údajů. Po výměnách názorů jsem přesvědčený o tom, že tuto dohodu lze vykládat jako právní základ pro přenosy, ale vždy to vyžaduje aby právo členských států nebo právo Unie nebo nějaká mezinárodní dohoda schválila určité přenosy údajů, také si myslím, že s tím vysvětlením, které jsme dostali, zejména od komise, o úloze této dohody ve světle ustanovení Evropské unie o ochraně údajů to může představovat rozhodnutí o adekvátnosti, ale trval jsem stejně na tom, že toto ujasnění bychom měli mít k dispozici my, ale mělo by se to také úředně, úředně zveřejnit a při přijetí této dohody musí být všem jasné, zejména stranám této dohody, že takto si to vykládá Evropská unie. A to tež platí pro druhou věc, což je otázka jestli je možné, že tato dohoda bude vyžadovat určité úpravy eh, vnitrostátního práva Spojených států z hlediska výjimek, které teď platí na základě zákona o soukromí ve Spojených státech a zejména ve vztahu k údajům PNR, aby bylo jasné, že tato dohoda musí být plně implementována ve všech oblastech, které ošetřuje, a tam patří také mimo jiné přenos údajů PNR. A aby bylo jasné, že na straně Evropské unie očekáváme, že to bude mít za důsledek i to, že pokud tomu tak nebude, tato dohoda nebude plně implementována na druhé straně a proto nebude platná i ve vztahu k dalším ustanovením z naší strany. A znamená to také, že tedy nebude odpovídající pojistkou z hlediska ustanovení o ochraně údajů, jak by měla. A také jasné, a mělo by se to v takovém prohlášení také jasně uvést, že samozřejmě protože to má být odpovídající pojistka. Orgány mohou vždy provádět kontroly, evropské orgány mohou prověřovat, jestli všechno odpovídá této dohodě a jestli se dodržují normy na ochranu údajů. A to znamená, že pravomoci orgánů na ochranu údajů nemohou být omezovány touto dohodou. A v neposlední řadě bylo tady ještě jedno významné ujasnění protože tato dohoda pokrývá eh, soudní opravné prostředky v některých oblastech ve vztahu ke všem fyzickým osobám, kterých se to týká, možnosti nápravy, možnosti soudních opravných prostředků a to je teď zakotveno také v aktu o soudních opravných prostředcích z února 2016, který přijal americký kongres, ale pokrývá to pouze opravné prostředky pro určité subjekty na straně Spojených států. A to znamená, že v Evropské unii mohou být osoby, na které se takové rozhodnutí nevztahuje. My si to vykládáme tak, že aby došlo k plné implementaci té do- dohody, musí být pokryty alespoň evropské členské státy jejich občané, ale ta koncepce osob, které mají trvalý pobyt v členských státech EU a nemají občanství státu, to se musí vyřešit a proto chceme upřesnit, že v průběhu implementace a také v následné činnosti by mělo být jasné, že očekáváme také, že tito lidé by do budoucna měly být pokrytě a měly by mít úplné právo, včetně práva na soudní opravné prostředky. Já myslím, že vzhledem k tomu, že Spojené státy neuvažují úplně stejně jako Evropská unie, například, že by tyto soudněpravné prostředky platily pro všechny občany, kteří pobývají v Evropské unii, stejně ta dohoda představuje přidanou do hodnotu a další pojistku v evropském právu, takže to v tomto ohledu nemůžeme vidět jako porušování práva EU. Myslím, že to plně odpovídá těmto vysvětlením a proto tímto navrhuji, abychom udělali souhlas s touto dohodou a abychom potom umožnili, aby to bylo také východiskem pro další normy, dohody o normách, v oblasti ochrany údajů, ale i v oblasti dalších základních práv. A to znamená, že Evropská unie a Spojené státy si mohou budovat společné normy, společné standardy místo odlišných standardů a zájemného uznávání, což už mi nepřipadá dostačující k zajištění práv jednotlivých osob. Mnohokrát děkuji. Um, uh, already to... A už mám dva přihlášené do debaty. A už se hlásí další. Nejprve prosím EPP. Axel? Děkuji, pane předsedo. Myslím, že v té celé diskuzi o ochraně údajů máme tu Safe Harbor, to zastřešující dohodu, nařízení o ochraně údajů. Myslím, že tady jsme hodně ovlivnili i USA. A proto také na základě našich diskuzí, které jsme vedly při vyjasňování mnoha věcí, eh, jsme dosáhli celkem hodně. Takže myslím, že u té zastřešující dohody můžeme říct, že je to v zásadě vyústění. Jsou to kroky, které můžeme integrovat nebo na základě toho zastřešujícího, té zastřešující dohody budou projednány a dále doplněny. Takže to není konec všeho, ale je to dobrý rámec. A myslím, že jsme na to vynaložili velké úsilí. Vy jste to také popsal a zpracoval a myslím si, že můžeme s čistým svědomím souhlasit a veškerá nejistota, která z toho ještě může vzniknout, je tím částečně pokryta. Dosáhli jsme toho skutečně hodně. Proto si myslím, že bychom měli udělat tento krok a za ELS mohu říci, že to můžeme podpořit. Měli bychom skutečně ten rámec podpořit urychleně. Jde v uvozovkách pouze o výměnu údajů s příslušnými orgány a myslím si, že to je každopádně dobrý aspekt a dobrá dohoda. A opravdu, jak jsem řekl, můžeme souhlasit s čistým svědomím. Děkuji. Nyní prosím Marila SND. Děkuji, pane předsedo. Je to skutečně důležitý moment v naší práci, protože dobře víme, jaký byl proces celé té diskuze. Také v naší skupině jsme o tom diskutovali, také na pracovní skupině. A rozhodně, když se podíváme na závěry pana zpravodaje a na toto stanovisko, že je to velký pokrok pro ochranu osobních údajů a to předávání mezi EU a USA. Všichni jsme s tím souhlasili, protože to, co je v souladu s takzvanou policejní směrnicí a vnáší také nové záruky do výměny údajů, tak eh, v porovnání s existujícími bilaterálními dohodami o výměně údajů, kde ty záruky chybí, tak toto je opravdu velký pokrok. Současně se na skupině vedla opravdu závažná diskuze o hlavním nedostatku toho dokumentu, což už pan zpravodaj zmínil. Jde o soudní opravné prostředky. V praxi by to mohlo být diskriminační, pokud jde o práva občanů a osob bez určitého občanství. A skutečně tu narůstá podíl státních příslušníků třetích zemí, kteří tu žijí a časem by se to opravdu mohlo stát problémem. V tomto kontextu je důležité zdůraznit a zajistit, že i druhá strana to bude vykládat tak, že tato dohoda nevytváří právní základ pro předávání údajů, ale ověří to až praxe. Například pokud skutečně nastane případ, kdy země odmítne předat údaje s tím, že nejsou tu záruky adekvátnosti, protože lidé, kteří jsou tím dotčeni, nejsou občany té země. A je tu tedy velké nebezpečí zneužití. Chybí tu zároveň soudní opravný prostředek. To by byla zkouška, takováto situace. A pak na tomto základě bychom si mohli být jisti. Ale musíme to nejdříve začít implementovat a pozorovat vývoj. Máme tu doložku o, tří přes, o třech přeskumných zprávách, periodických zprávách a pak teprve budeme moci posoudit, jak to funguje. Obecně naše diskuze na skupině vedla k názoru, že když srovnáme problémy ještě nevyřešené a dosažený pokrok, tak můžeme také podpořit vyjádření souhlasu. Jak bylo řečeno, není to ideální, ale je to nejlepší z možných řešení, které pro tuto chvíli máme. Ale musíme na tom dále ještě pracovat, kontrolovat to a zajistit řádné fungování. Děkuji. Děkuji vám. Prosím, skupina Alde Jentfeld. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych toho říct hodně o této dohodě. Nejprve vlastní historie. Někteří v této místnosti si jistě vzpomenou, že jsem byla mezi prvními, kteří vyzvali k transatlantické dohodě o ochraně údajů, takže je dobře, že to vzniklo. Jsou tu také nové záruky, došlo k rozšíření práva na soudní opravný prostředek. To vše je pokrok. Ale problém je v detailu. Nejprve k procedurálním otázkám. Jsem v prvé řadě připravena tím časovým harmonogramem pro přijetí této zprávy. Nevzpomínám si, že bychom kdy přijali jakoukoliv zprávu v lhůtě kratší než čtyři týdny. Dnes je to navrženo a na plénu prosinec. To je skutečně pozoruhodné. Předtím jsme o tom uvažovali roky. Proč to musí být tedy prohnáno parlamentem bezprecedentním postupem a přitom to má ignorovat stanoviska od právní služby, od pracovní skupiny 29, od e DPS, od eh, eh, sektoru spravedlnosti. To mi uniká, proč tedy volíme takovýto postup a nechápu, proč všichni tak bouřlivě reagují na dohody, jako je CETA, a když se vám CETA nelíbí, tak tohle to je každopádně horší. Nechápu procesní postup, dvojí standardy, tu uspěchanost. Teď k podstatě věci. Všichni říkají, že to není právní základ před, pro předávání, není to rozhodnutí o adekvátnosti. To je pravda. Ale jde tu také trochu o slovíčka. Když si čteme tu dohodu, myslím, že článek 5 odstavec 3, opravte mě, jestli to říkám špatně, tak pokud dohoda je implementována, tak má se za to, že USA splnili evropskou legislativu na ochranu údajů. Jinými slovy, to má se za to, že dojde k naplnění dohody o zajištění nezbytných záruk. A to v praxi, pane zpravodaji, znamená, že to bude jakýsi biankošek. Opravdu si kladu otázky a ráda bych slyšela odpovědi od Evropské komise. Pokud toto nesplní požadavky vhodných záruk, řádných záruk, tak co potom je zaší? Jaké další záruky budeme potřebovat na rámec této dohody? Já, mě žádné nenapadají, takže v praxi to bude biankošek pro schválení předání osobních údajů do USA pro účely vymáhání práva. Můžete si domyslet, co to všechno znamená. Já už jsem tu byla hodně dlouho. A přeskumy ty mají nižší hodnotu než ten samotný papír. A neviděla jsem žádný případ, kdy přeskum byl opravdu vážně použit ke změně či odvolání legislativy, takže to je k ničemu. Jakmile to podepíšeme, bude to vytesáno do kamene jednou provždy. Takže musíme velmi pečlivě uvažovat o tom, co děláme. Teď ten účinek rozhodnutí o adekvátnosti, nebo ať tomu říkáte, jak chcete. Je to Biankošek. A ano, dostaneme záruky a justiční opravné prostředky, ale jsou tu věci, které jsou z toho byly odděleny. Nevztahuje se to na občany třetích zemí, kteří žijí v EU. To je porušení charty základních práv. Opravdu to nechápu. Ve smlouvách se říká, že nemůžeme dojednat mezinárodní dohodu, která není v souladu s listinou základních práv. Takže co tohle to má znamenat? Za druhé, taky důležitá věc které se ale nedostalo dostatečné pozornosti. Právo na soudní opravné prostředky jsou uděleny, je uděleno jen zemím, tedy lidem žijícím v určených zemích. Jak je země určena? Souhlasí se sdílením osobních údajů pro komerční účely. Takže jinými slovy, dostaneme základní právo soudních opravních prostředků, pokud souhlasíme s poskytnutím údajů Google pro obchodní účely. Já opravdu nevím, jak tohle to může být v souladu s lišinou základních práv. A konečně na závěr jedna věc, kterou jste také zmínil. Možná jsem cynická, ale komise, pan Giancarelli je tu přítomen, souhlasila, že Celá ta věc spočívá na předpokladu, že USA zruší vynětí určitých programů eh, jako programu PNR a tak dále eh, z zákona pro, o, o soukromí. Ale to tedy nemůžeme od Spojených států chtít. To Spojené státy nikdy nezruší komise na neformální jednání řekla, no, my to vlastně víme. A víme, že ta dohoda nebude vlastně právně platná, ale budeme na to tlačit tak jako tak a když se to občanům nebude líbit, mohou jít k soudu. Takže to znamená, jestli je to pravda, že komise, Evropská komise by byla ochotná vědomně uzavřít a aplikovat dohodu, která nebude právně platná a nechá na jednotlivých občanech, aby to pohnali před soud. Evropská komise má respektovat smlouvy, právní stát. Nevím, jestli prohlášení Evropské komise by tady něco vyřešilo. Nevím, proč to nemá být platné řešení pro dohodu CETA a má to být řešení zde, ale kromě toho, toto prohlášení nic nevyřeší. Pokud samotná dohoda nebude důkladná, tak to jedno, nějaké prohlášení nevyřeší. Ty věci, které jste eh, zmínil, to prohlášení, tady prohlášení nepomůže. Ty výjimky ze zákona o soukromí musí být zrušeny ta dohoda musí být v souladu s listinou základních práv. A já se samozřejmě rada nechám poučit nějakým expertem, ale já opravdu nechápu, jak můžeme uzavřít dohodu, která poskytuje právo na soudní ochranný prostřed, opravný prostředek výměnou za souhlas státu, že předá osobní údaje USA pro obchodní účely. A ještě poslední otázka na vás, pane zpravodaji, protože je tu ještě jedna podmínka pro soudní opravné prostředky. Musím to říct jinak. Předání údajů pro obchodní účely do USA do značné míry spočívá na nedávném štítu pro ochranu soukromí, Privacy Shield. Ten je chápan jako jeden z hlavních nástrojů. Vy, jako já, se k tomu stavíte velmi skepticky a o tomto štítu budeme hovořit následně. Pokud ten štít ovšem padne, dejme tomu Max Schrems a přátelé opět přijdou k soudu a soud to zruší. Tak zase se zhroutí další pilíř pod touto dohodou. Ten slib nebo ten požadavek USA, abychom předávali údaje pro obchodní účely, to může být potom plněno jen dalšími pochybnými nástroji. Celá ta věc je skutečně v nepořádku, pochybná, naše skupina není připravena to podpořit v této fázi a opravdu to bude potřeba upravit legálně, solidním způsobem. V současné podobě jsme proti. Děkuji. Děkuji. Prosím, Cornelia Elst, eh, Gueglu, eh, skupina GUE. Děkuji, pane zpravodaji. Tímto tématem jsme se zabývali řadu let více či méně úspěšně, tedy spíše neúspěšně a teď zdí. Te, teď je, je tedy otázka, jestli se spokojíme tím vrabcem v hrsti, když je ten holub na střeše. A jsem opravdu nešťastná z toho, co tu máme. Nedokážu si představit, že bychom tomu výsledku s klidným svědomím mohli kývnout. Je to skutečně podivuhodné. Pan zpravodaj řekl, že to není rámcový eh, a právní základ pro eh, předávání údajů. To je sice v pořádku, ale otázka zní, jak je na tom druhá strana za Atlantikem, jak, si, jak se na to dívají USA. Do jaké míry je skutečně zaručeno, že můžeme vycházet z toho, co je obsaženo v tomto zdůvodnění. Já podporuji detaily toho zdůvodnění, jsou naprosto správné, ale nemám nic v ruce. Nemám nic v ruce, co mi zaručí, že pak s tím USA bude tak, budou takto zacházet. Potom ta, to rozhodnutí o adekvátnosti, o tom se hodně diskutovalo z té i oné strany. Pak o, někteří řekli, to v žádném případě není rozhodnutí o adekvátnosti, ale je to nejasná situace. A když se ta, na ten text podíváme celkově, tak musíme konstatovat, že s tím zatím žít nedokážeme. Další důležité body. To předávání údajů a ty lhůty pro uchovávání. Citlivé údaje Diskutovali jsme o nařízení ochraně údajů velmi dlouho a velmi intenzivně, ale to, co bylo dojednáno, s tím naprosto není souměřitelné. Je to tedy opravdu velmi problematické. Dále právní ochrana, tedy opravné prostředky. Když budeme mít štěstí, tak to bude platit pro občany EU, ale pro jiné ne ale to prostě takhle nejde. Mluvíme o základních právech, které musí platit pro všechny na území EU a tak to musí platit pro všechny. Skutečně je možné, abychom s klidným svědomím souhlasili s takovouto dohodou a v dobré víře vycházeli z toho, že tak, jak je to tu odůvodněno, to odůvodnění mohu podpořit, ale že to tak pak skutečně bude, já tedy eh, si to takto představit nedokážu. V tom textu vlastního rozhodnutí bychom měli napsat věci v souladu s tím odůvodněním, a které vytvoří podmínky pro to, pro tuto dohodu. Pak bychom s tím dokázali žít, ale tak, jak je to nyní, je to prostě nejistá situace a jsem velmi smutná, že jsme do této situace dospěli. Myslím, že když řeknete, že je lepší mít nějaké rozhodnutí než nic, s tím nemohu souhlasit, takže zatím mě ta situace spíše děsí. Děkuji, paní López Aguilar. Pan López Aguilar. Děkuji, pane předsedo. Ten poslední věcný bod na našem pořadu jednání byl hodně diskutován a mohu souhlasit s vaším vysvětlením. Děkuji panu místopředsedovi a také zpravodaji. Byly zdůrazněny mnohé, mnoha varování. Kolegové o tom hodně mluvili v jiných vystoupeních. Takže já musím svůj dotaz obrátit na komisi. Jde o doložku, kde je mandát pro přeskum implementace této dohody. Jakmile bude přijata díky našemu souhlasu a pokud bude přijata díky tomuto souhlasu, to je naplánováno na prosinec. Rádi bychom slyšeli od komise, jak to vidí s tím přeskumem, který má probíhat periodicky. A zejména, jak se na to dívá v kontextu změny na postu amerického prezidenta. jak se dívá na potenciálně novou legislativu v USA, pokud jde o soudní opravný prostředek omezený na občany EU, nezahrnující občany jiných států. To má potenciálně negativní dopad na Evropskou listinu základních práv. a doufejme, že tedy ještě pokud jde o změnu ve funkci amerického prezidenta, nedojde snad ještě k nejhoršímu, protože to by rozhodně mělo negativní dopad a velmi negativní důsledky pro plánované kroky a proto, aby to americká strana, aby americká strana vůbec tuto dohodu brala vážně ale doufejme, že tedy ta změna v USA nebude tak špatná, takže zároveň kongres jedná o souvisejících tématech eh, právě dnes a pokud jde o pravidelný přeskum, jde také o úlohu Evropského parlamentu. My odhlasujeme souhlas, ale také máme úlohu u navazujících kroků, u toho periodického přeskumu, u implementace doložek k této zastřešující dohodě. Souhlasím, že je to pokrok oproti statu quo, ale je potřeba ještě si počkat na ochotu ze strany USA a na důkazy, že jsou skutečně ochotny se držet této dohody. To je potřeba průběžně přeskoumávat a je potřeba, aby do toho byl zapojen také Evropský parlament, vůči kterému je komise politicky odpovědná. Děkuji. A nyní prosím pana Giancarliho za komisi, aby zodpověděl položené otázky. Děkuji vám. Rád bych nejprve poděkoval panu zpravodaji, stínovým zpravodajům a obecně tomuto výboru za obrovskou práci, kterou jste odvedli. Jednáme o tom roky, jak bylo řečeno. Děkuji za vaši práci, vaše úsilí a za to, že soustavně podporujete tento přístup. Díky tomu Eh, jsme dospěli eh, k soudním opravným prostředkům v této dohodě a to bychom neměli podceňovat. Je potřeba teď tuto dohodu rychle dotáhnout do konce. Nebudu opakovat, o čem už se diskutovalo, co jste slyšeli ode mě. Někteří odkazovali také na to, co jsem řekl já v těch mnoha rozhovorech, které jsme vedli. Zdůrazním několik bodů. Toto je poprvé, kdy nejenom v transatlantickém kontextu, ale obecně i na mezinárodní rovině máme dohodu o ochraně údajů v oblasti spolupráce při vymáhání práva. Je to dohoda, která doplňuje ochranu a záruky a to je bezprecedentní. Je to dohoda, která okamžitě a výrazně zlepší všechny subjekty údajů v EU Nezapomínejme na to. Nezapomínejme, že drtivá většina ustanovení této dohody se vztahuje na všechny, ať už jsou státními příslušníky členského státu nebo ne. K tomu se ještě vrátím. Okamžité přínosy z hlediska práv a ochrany pro všechny Evropany. Nezapomínejme na to, že teď v tomto okamžiku se eh, dochází ke krokům na základě naší legislativy bez ochrany, kterou by přinesla tato dohoda. To je status quo. Takže ta dohoda napraví tu současnou asymetrii, tu současnou nerovnováhu, která panuje v oblasti soukromí a ochrany údajů na obou stranách Atlantiku. Dnes občané USA již tu ochranu mají, když jsou data předávána do EU, zatímco Evropané jsou na tom tak, že údaje Evropanů lze předávat pro účely vymáhání práva, aniž by byly poskytnuty stejné záruky. Jde tedy o práva Evropanů aby požívali stejných práv jako američané. Na to bychom také neměli zapomenout. A tato dohoda zároveň posílí právní jistotu a stabilitu v oblasti vymáhání práva a spolupráce v této oblasti. Tedy čím dříve tato zastřešující dohoda vstoupí v platnost, tím lepší to bude pro nás, Evropany. Současně plně chápeme význam argumentů, které zazněly v tomto výboru. Uznáváme to, co připomněli pan, předsed, pan, pan předseda zpravodaj. A vydáme prohlášení, které se bude zabývat těmito body a poskytne potřebná vyjasnění. Zejména, a teď mám příležitost odpovědět na vaše připomínky, jde o povahu této dohody. To je první věc, ke které poskytneme vyjasnění. Takže povaha této dohody. To je uvedeno v textu dohody. Není to základ pro předávání, není to adekvační rozhodnutí, není to nějaký obecný souhlas s předáváním. Dále rozsah ustanovení o soudních opravných prostředcích. Opět z textu dohody jasně vyplývá, že článek o soudních opravných prostředcích se bude plně vztahovat na předávání údajů PNR. Předávání vycházející z dohody EU-USA o PNR. Dále dostupnost opravných jiných soudních opravných prostředků na všechny jednotlivce v EU. Ano, Zákon o ochranných prostředcích se bude stahovat jen na občany EU, ale existují jiné opravné prostředky v právním řádu USA, které umožní jednotlivcům bez ohledu na bydliště či eh, občanství, aby se dovolávali nápravy svých práv v oblasti osobních údajů. A Dále se chceme vyjádřit k pravomoci našich údaj, orgánů pro ochranu údajů. Budou vykonávat své dohledové pravomoci, budou vyšetřovat. Mimochodem, jsou výslovně uvedeny v několika ustanoveních této dohody. Bude tam bude to také klíčová část přeskumu, to už je dohodnuto budou odpovědné za vyšetřování, řešení a také vyřešení jednotlivých stížností. Součástí implementace té dohody je dohled na obou stranách Atlantiku. Abych to zhrnul. Věříme, že naše vyjasnění uklidní vaše obavy a věříme, že může otevřít cestu k pozitivnímu hlasování tady v parlamentu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Tady byla ještě jedna připomínka Sofie Infeld, ale buďte stručná. Ano, já jsem velice vděčná za eh, toto povídání, ale vy jste neodpověděla na mou otázku, eh, protože eh, to je e-mail, který jste mi poslal. Je prostě nutné, aby USA pustili tuto výjimku a vy říkáte, já cituji jinými slovy, abychom e, splnili tuto dohodu USA budou muset upravit některé administrativní postupy a právní ustanovení. To jsou vaše slova a vy naznačujete, že je absolutně nutné, aby k tomu došlo. E, neodpovídáte na to. Dále k tomu sdílení komerčních údajů eh, v zákoně o soudních opravních prostředcích, nevím přesně, kde to je, eh, se uvádí, co musí země učinit, aby byla eh, zemí zatčení, musí mít ochranu eh, soukromí pro sdílení údajů z USA dobře. Za druhé, musí povolit transfer osobních údajů pro eh, komerční účely mezi svým územím a územím USA. Cituji eh, z zákona o soudních opravních prostředcích. To jsem si nevymyslela. Já bych si opravdu přála odpověď na obě dvě otázky. bo pokud bude komise jako zadrhlá deska neustále opakovat to svoje, i kdyby tato dohoda byla z 99% fantastická, tak 1% obsahuje základní práva amerických občanů a občanů e, mimo EU. Můžete tvrdit, že je to všechno e, skvěle fungující, perfektní, ale e, to jin, nemá smysl, ale jinak je to naprosto skvělé. Já si přeji odpověď na tyto dvě otázky. Nechci, abyste mě mě vlastně poučovali, že momentálně členské státy nedbají na základní práva vysílají údaje bez respektování těchto práv. To je moc špatný argument, kdy se mi snažíte něco vnutit, což znamená, že to nefunguje dobře. Odpověďte na mé otázky. Otázky, které kladu už tři roky a mě to otravuje, že se musím na ně ptát stále znovu. Dobře, takže je tedy na komisi, aby na to to odpověděla. Já jsem opravdu velice rád, že na to mohu odpovědět, protože eh, části eh, to zastilo, to, co jsem vysvětloval v e-mailu. Řeknu tady, tady eh, dochází k, k zmatení. Na jedné straně je to ustanovení a na druhé řádná implementace. Je to nesmírně důležitá otázka. Co je tedy důležité? Důležité je, že tato dohoda vytváří mezinárodní závazky, bude závazná a zda údaje PNR budou pokryta eh, tradičními opravnými prostředky. Eh, ustanovení v této dohodě to je specifický článek, který je uveden v této dohodě a týká se to i ostatních ustanovení v této dohodě. Důležitá bude řádná implementace. E, druhá strana bude muset zavést určité praktické postupy a to je důsledek který vyplývá z mezinárodních závazků, ale dnes je důležité si uvědomit, že je to e, mezinárodní povinnost, aby eh, předávaná data mohla využít tedy těch soudních opravných prostředků. To je všecko moc dobré, ale já se ptám, vy jste potvrdil stejnou věc. Je to tedy povinnost USA, když eh, podepíšeme tuto dohodu, opustit tedy tu eh, výjimku eh, PNR a obdobných režimů. Vy říkáte, že jde o implementaci, ale zkušenost, kterou jsem doposud měla s Evropskou komisí, s tím, že přehlíží, eh, zda se řádně dohody implementují nebo provádí přeskum komise řekne USA, nezrušili tu výjimku, my potom pozastavíme dohodu, ne, to neuděláte, takže výsledek v reálu bude takový, že se dohoda podepíše, můžeme provádět tisíc přeskumů, USA tu výjimku nezruší a e, bude se e, tedy realizovat a bude se realizovat a e, pod tím bude mé jméno. Chce se k tomu ještě komise vyjádřit? Já jenom mohu eh, dodat k tomu, co jsem řekl, že otázka řádné implementace dohody, zejména těch ustanovení ohledně eh, soudních opravných prostředků, je tak důležitá, že implementace těchto prostředků je jedna ze základních otázek výročních přeskumů, společných přeskumů. Článek 22, jak jako potvrzení, to mohu říct, to není prohlášení, a to ne, stojí v nějakém e-mailu, není to nějaká konstatace, strany si již na tom dohodly. Dohodli se, že e, při e, ročním přeskumu, společném přeskumu se tomu bude věnovat zvláštní e, pozornost. A také mohu odkázat na ten článek o pozastavení, kde se hovoří, eh, jaké dopady bude mít eh, porušení. Dobře, děkuji mnohokrát. Dám si tedy znovu slovo, protože jsem zpravodajem a snad bych se mohl pokusit odpovědět na některé otázky, připomínky, které tu zazněly. Tedy ta neschod, tato dohoda, jak byla vyjednána, je od eh, eh, září 2015 k dispozici, je to více než rok a my diskutujeme o tomto textu. Od té doby eh, nevznikla nějakým rychlým postupem. Měli jsme celou řadu výměnu názorů mezi stínovými zpravodaji se zástupci komise ohledně obsahu a je, protože je to hlasování o souhlasu, tedy ano či ne, tak eh, se domnívám, že by bylo rozumné pracovat eh, touto cestou, tedy k věci. Já se domnívám, že je tato dohoda naprosto jasná. Není to právní základ pro poskytování informací a to není možné eh, spochybňovat, nejde o eh, právní základ eh, převodu údajů. Vždy bude platit vnitrostátní právo nebo právní předpisy na úrovni EU, které budou povolovat transfer údajů ale tato dohoda má vytvářet standardy a je tu také obrovský eh, rozdíl oproti obchodním dohodám. Tam jde o uznávání standardů standardů a to, že se nižší standardy na trhu mohou používat, ale tady se na obou stranách vytvářejí společné standardy a to je obrovský rozdíl. Já bych byl velice rád, kdybychom dělali mnohem více takovýchto dohod i v oblasti obchodu, e, než abychom se opírali o vzájemné uznávání. Je to velice důležitý krok vpřed. A když jde o schvalování, tak eh, tady tato dohoda neschvaluje žádný transfer údajů. Eh, není možné říci, že by schvalovala nějaký eh, transfer a vůbec to není biankošek, nic takového. Tady se schvaluje takovýmto schvalováním je dohoda PNR nebo TSFE. To, znamená schválení transferu údajů a tam je mnohem nižší úroveň ochrany údajů. Tato dohoda eh, přispěje k těm starým dohodám, které zafixujeme. Eh, když eh, například požadujeme soudní opravné prostředky, aby se nerozšířily na všechny osoby v EU, pokud je to požadavek který zajistí, že tato smlouva nebude legální, tak potom eh, všechny tyto dohody eh, nebudou zákonné, protože v těchto dohodách není vůbec žádná možnost soudních prostředků. Já nechci tvrdit, že tyto dohody nejsou zákonné jenom z tohoto důvodu, ale jenom příklad, například TFTP a PNR, že jsou eh, porušením dohody, že nejsou proporcionální. O to nejde. Tady eh, neschvalujeme žádný transfer údajů je to vhodná pojistka, vhodná pojistka, která je opravdu eh, dobrá. Eh, všechna, všechny zákony o ochraně údajů v EU jsou eh, respektovány touto dohodou. A jak je to upraveno ve vztahu s třetími zeměmi není řečeno, ale je to vysoký standard a proto zlepšuje všechny stávající dohody a legální základ pro transfer. Myslím, že je to důležitý krok vpřed s tím vysvětlením, které by se měly přidat eh, k této dohodě, až se bude projednávat na radě a v parlamentu. Je to jasné oficiální stanovisko komise a institucí EU. Je naprosto jasné, že to nelze eh, vykládat jiným způsobem. A také bych řekl, že i když tu snad eh, mohou být nějaké otazníky, zda USA eh, kompletně budou naplňovat tuto dohodu. Přesto je naprosto jasné, že když ji nebudou implementovat, eh, zejména co se týče té výjimky a, nebo eh, co se týče těch eh, opravních prostředků vůči členskému státu, jedná se o porušení a to je jasné, že není k dispozici vhodná pojistka ta bude zapotřebí eh, toho obecného nařízení na ochranu údajů. Myslím, že je naprosto oprávněné, abychom takto postupovali. Bude to znamenat obrovský krok vpřed, když přijmeme tuto dohodu a v budoucnosti bychom měli eh, požadovat, abychom uzavírali více takovýchto dohod a měli více takovýchto standardů. Proto bych chtěl také poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří ta léta s námi na tom spolupracovali a děkuji také komisi, která vedla vyjednávání. S těmito slovy se dostáváme ke konci lhůta eh, k předkládání pozměňovacích eh, návrhů je 11.11. 11. v poledne a chtěl bych uzavřít tuto eh, část. Uh, Máme na, bodu, na pořadu jednání ještě dva body. Další bod je prezentace zprávy výboru Libe z cesty do Washingtonu 16. až 20. května 2016. Šest kolegů z výboru Libe, včetně mne, jsme měli tu čest jet do Spojených států, do Washingtonu a do San Francisca a do Silicon Valley. Tato mise navazovala na předchozí mise výboru Libe do Spojených států. Účelem mise bylo zajistit si aktuální informace o stavu a pokroku ve Spojených státech eh, v hlavních oblastech, které spadají do pravomocí Libe. Například ochrana údajů a soukromí, o tom jsme právě mluvili. Šlo třeba o tom štítu na ochranu soukromí, zastřešovací dohodu, radikalizaci a boj proti terorismu a také o program liberalizaci vízového styku. Myše, mise se odehrála ve Washingtonu a v San Francisco v Silicon Valley a mohli jsme se setkat s celou řadou různých aktérů a vyslechnout si jejich názor na celou řadu témat. Měli jsme několik eh, jednání s americkými úřady, s kongresmany, se zástupci nevládních organizací, ze Stanfordovy univerzity a s profesory. Komise poskytla členům výboru Libe užitečné informace o projednávaných tématech a umožnilo to také posílit spolupráci se správními orgány v USA a s kongresem prostřednictvím otevřené a seriózně opřímné výměny názorů. A chci se nyní zeptat, jestli k tomu chce něco dodat. Roberta Mecola, mnohokrát děkuji. Pane předsedo, velice rychle, já si myslím, že bych se mohla připojit k ostatním kolegům a také poděkovat sekretariátu a také našemu styčnému úřadu ve Washingtonu za skvělý program. Byla jsem poprvé v Silicon Valley a zejména velký dojem na mě udělala úroveň diskuzí s odborníky na soukromí z Google a z Facebooku. A možná do budoucna bych si přála, abychom měli hloukovější diskuzi s kongresmany Prozatím na všech návštěvách, na kterých jsem byla v USA, se ukázalo, že by se asi dalo věnovat větší pozornost tomu, s kým se setkáme a o čem budeme mluvit, zvlášť pokud jde o takové věci jako soukromí, safe harbor a podobně. Jinak si myslím, že to bylo skvěle zorganizované a těším se na další diskuzi, zejména teď s novou vládou. Jedna schůzka, kterou bychom podle mě neměli spustit ze zřetele, je e, s ministerstvem vnitřní bezpečnosti, jde tam o vízovou reciprocitu. Já si myslím, že jsme dostali standardní odpovědi, ale je na nás, abychom zajistili, že příslušné členské státy to budou dál sledovat a je také naší povinností zajistit, že kolegy z těchto zemí budeme informovat o tom, co nám američané řekli. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Axel Foss. Já to naprosto podporuji, to, co Roberta právě řekla, ale snad bychom u těch budoucích cest měli zvažovat, zda bychom si neměli pro některé body vyhradit více času. E, neustále přesuny k dalším termínům nám nedovoluje jít do hloubky. Všechno se projednává velice rychle. Možná by nám pomohlo, kdybychom mohli se trvat u partnerů déle, abychom eh, mohli projednávat věci do detailu. Děkuji, s tím také můžu souhlasit, ale také děkuji sekretariátu za organizaci této velice užitečné návštěvy, na které se nám opravdu pokrylo projednat celou řadu věcí, kterým se teď věnujeme. A nyní se dostávám, pokud už tady není nikdo další, kdo si k tomuto bodu chce vzít slovo, dostávám se k poslednímu bodu na pořadu jednání, což je parlamentní otázka P005798-16, kterou předložila paní Infeld podle pravidla 134 jednacího řádu. Komise měla odpovědět do tří týdnů po předložení otázky. Lhuta uplynula 31. října 2016, aniž bychom dostali odpověď od komise. A paní Intfeld požádala, abychom tuto otázku zařadili na pořad jednání dalšího výboru LIBE, jak je stanoveno v pravidle 134. Paní Intfeld, chcete si vzít slovo, než dáme slovo komisi? Já myslím, že je to důležitá otázka a je trošku smutné, že se o tom mluví na konci dne, přestože jsme to zařadili na pořad jednání na poslední chvíli. Jde o obvinění, že Yahoo skenovali e-maily zákazníků pro účely americké spravodajské agentury a na její žádost tajně Eh, vyvinuli program, který umožňoval skenovat všechny e-maily zákazníků a hledat konkrétní informace, o které žádali zpravodajští důstojníci. To jsou velice závažná obvinění. My jsme se zeptali v prioritní otázce komise, jestli si je vědoma těchto obvinění, jestli požádala o vysvětlení americkou vládu, jestli si je komise nebo byla komise vědoma těchto aktivit, když byl přijat štít na ochranu soukromí a jestli se komise domnívá, že společnost Yahoo porušila podmínky Safe Harbor a jestli se domnívá, že tyto aktivity by byly zákonné na základě štítu na ochranu soukromí a jak eh, ověří, jestli nedošlo k porušení. Mně připadá, že jsou to velice relevantní otázky vzhledem k tomu, že miliony evropských občanů také využívají Yahoo. A my vyjednáváme se spojenými státy v dobré víře, jak jsme právě viděli v předchozí debaty, debatě. Takže mě opravdu docela překvapuje, že jsme nedostali rychle odpověď od Evropské komise. ještě víc mě překvapuje, když vidím, že pan Genkerelli právě odešel. Skutečně si říkám, co by k tomu komise v této fázi mohla říct. Protože často, když položíte takovou otázku, vyčítají vám, že jste proti Americe. Já vůbec nejsem proti Americe. Já myslím, že Amerika je skvělá země. Na rozdíl od toho, co si myslí pan Trump, pořád si myslím, že je to skvělá země. Ale hodně mi záleží na Evropské unii a na právech evropských občanů. A já si myslím, že Evropská komise rozhodně zdaleka nedělá dost na ochranu práv evropských občanů. Vím, že bych neměla vinit posla špatných zpráv, ale zajímá mě vaše odpověď. Mnohokrát děkuji. A nyní komise. Mnohokrát děkuji, ano. Odpověď se přijímá, je to v, v konečných fázích v rámci písemného postupu v komisi a měli bychom to v pátek poslat komi, eh, parlamentu. Dobře, děkuji, to je zajímavé, ale já myslím, že tady alespoň jedna otázka, na kterou Evropská komise mohla odpovědět okamžitě, a totiž byla si vědoma této situace v době, když vyjednávala štít na ochranu soukromí? to snad nevyžaduje žádné rozhodnutí celého kolegy, abyste odpověděli na tuto otázku. Ale dobře, počkáme si do pátku. Dobře, děkuji. A tím je zasedání uzavřeno. A příští schůze se koná 14. listopadu od 15 do 18.30 a potom 17. listopadu od 9 hodin. Přeji pěkný večer.